Dear colleagues, we can, uh, Vážení kolegové, pokusíme se zahájit naše zasedání. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Nemáte-li žádných výhrad, návrh pořadu jednání bude přijat beze změn. A nyní bod 2, to je sdělení předsedy. Máme tu korrigendum ke směrnici, která eh, upravuje směrnici o palivech. A ten závěrečný text bude připraven, poté se bude revidován eh, právními lingvisty. Byli jsme informováni, že bylo provedeno několik drobnějších změn. Bod číslo dva také, to je mise do Washingtonu, dokumenty z výboru Envy, který tam vedl delegaci, jsou k dispozici. Máme tu jednu změnu v sekretariátu Envy. Hans Christian Eberl Eh, což je vyslaný národní expert eh, z rakouského ministerstva pro eh, životní prostředí. Od 1. června pracuje s námi v sekretariátu. Máme tlumočení do 21 jazyků, jako obvykle. A toto zasedání je k dispozici elektronicky na webstreamu. A nyní k bodu 3 na pořadu jednání. To je schválení zápisů ze schůzí ve dnech 26. března, 30. a 31. března a 13. a 14. dubna. Nemáte-li výhrad do konce zasedání, tak budou tyto zápisy považovány za schválené. A nyní k bodu číslo 4 na pořadu jednání. A to je eh, stanovisko na cestě k Evropské energetické unii a já předám slovo navrhovateli Vubeletovi. Prosím. Amen. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Možná bych především mohl něco říci o postupu, protože protože na stránce 1 návrhu stanoviska uvidíte, že my jsme přidružený výbor společně s našimi dobrými přáteli z ITRE. Matias Grote se směje a myslím, že spokojně s tím, že budeme tedy eh, hlasovat společně s ITRE a těším se na ty diskuze. Eh, jedná se o rozdíl našich kompetencí a jako výbor ENVY Máme výhradní eh, kompetenci ohledně klimatických politik, takže všechno, co se týká ETS, je pro nás, pro Envy a máme sdílené kompetence u dekarbonizace dopravy, u energetické účinnosti, u etiketování, ekodesignu, eh, účinného využívání zdrojů, obnovitelných zdrojů, biomasy, udržitelné biomasy, biopaliv, a také řízení a zpráva dlouhodobých politik a klimatická diplomacie. To jsou všechno sdílené kompetence. A hned na začátku bych chtěl připomenout, že toto všechno musíme brát v úvahu. To jsou fakta, která musíme brát v úvahu, až budeme předkládat pozměňovací návrhy. A nyní, pane předsedo, bych chtěla říct, že souhlasíme s analýzou komisie, s těmi, s komise a s těmi prioritami ze strategického dokumentu komise. A chtěl bych připomenout, že se zaměřují na pět různých dimenzí diverzifikaci, energetických dodávek samozřejmě, také transparentnosti ohledně smluv o e, plynu, to je otázka pro ITRE, Potom plně integrovaný energetický trh v Evropě, to je důležité, to se týká propojenosti. Energetická účinnost, to je další téma a ta se zabývá především sektorem, který nespadá do ETS, e, jako je doprava, e, domácnosti, budovy a potom klimatické záležitosti, dekarbonizace ekonomiky a klimatické cíle a další follow-up, který se týká k ETS, tak ne ETS a potom je to výzkum, inovace a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Samozřejmě, že souhlasíme s těmito hlavními osami působení a jde tu také o bezpečnost, dostupnost finanční, konkurenceschopnost. A to všechno je důležité pro konferenci v Paříži a právě proto také diskutujeme nyní. Samozřejmě, že tato konference v Paříži bude mít zásadní význam. Očekáváme, že bude milníkem pro celý tento proces a pro další eh, postup po té konferenci. Rád bych se zmínil konkrétně o několika bodech z tohoto stanoviska, pane předsedo. Především zdůrazňujeme význam reformy ETS, Dosáhli jsme dohody a doufáme, že bude podpořena příští měsíc na plenárce ohledně rezervy eh, eh, tržní stability a eh, další, jedná se o další uspůsobení ohledně režimu úniku uhlíku a také pobídek k těm, kdo jsou nejvýkonnější, mají nejlepší výsledky, potom je to efektivita a účinnost energetická která se nemá zaměřovat na ETS, takže se zaměřuje na budovy eh, a na dopravu. Zvláštní odstavec se má zaměřit na regionální a lokální eh, rozměr, neboli na ten směr z dola nahoru. Eh, například se jedná o pojem chytrých nebo inteligentních měst abychom vytvářeli v rámci energetické unie nejen tedy ten postup z hora dolů, ale také z dola nahoru. E, a to tak, aby tato inteligentní města vytvářela sítě po celé Evropě. A za další, to je, mm, to je doprava, mm, to se konkrétně zabývám také já. A nemusím opakovat, že komisař Kaněte už to několikrát zdůraznil, na výboru, že je zapotřebí zabývat se emisemi z dopravy. To bude jedna z největších výzev pro následující léta. A na závěr, pane předsedo, je zapotřebí spustit velice důležité investice, potřebné investice v členských státech na nejvyšší politické úrovni. Je zapotřebí jednat, potřebujeme dlouhodobou strategii, nejen do roku 2020 nebo 30, ale abychom si vytvořili představu až do roku 2050. A abychom se zaměřili tedy v rámci perspektivy této takzvané roadmap na cíle. A těším se na spolupráci s kolegy při návrhu tohoto stanoviska. A budu, ještě bych chtěl tedy připomenout, že máme omezený prostor eh, pro naše stanovisko a také při pozměňovacích návrzích. Prosím, berte na to ohled, kolegové, děkuji. Děkuji vám a nyní zahájíme diskuzi. Nejdříve stínový zpravodajové za politické skupiny. A jako první paní Gudland. Děkuji. Děkuji, dobré odpoledne. Já bych chtěla nejprve panu Beletovi poděkovat za velice dobrý přístup k tomuto prvnímu stanovisku. Máme tak velice silný základ pro dobré závěry a myslím, že bychom se měli být schopni shodnout na základě předchozích rozhodnutí parlamentu. Při této příležitosti bych chtěla uvést některé prvotní postřehy, nejprve k úvodu zprávy, která se týká různých cílů v rámci Evropské energetické unie. Je tady několik zásadních bodů, které se týkají především dodávek, bezpečnosti dodávek, problematiky tedy fosilních paliv, kdy se ptáme, zda je vhodné, aby energetická unie neřešila také jiné výzvy, před kterými stojíme členské státy asi uznávají, že není možné eh, řešit pouze eh, energetickou bezpečnost a bezpečnost dodávek eh, čistě prostřednictvím zajištění fosilních paliv. Takže si myslím, že musíme ukázat v tom textu našeho chotu posunout se v tomto kupředu. Ehm, musíme být také připraveni pracovat se závěry rady, které se věnují tomu milníku 2030. My jsme tady v roce 2012 v únoru schválili usnesení, kde stanovíme rámec pro závazky do roku 2030, 30% snížení uskleníkových plynů, navýšení o 30% u obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické účinnosti o 40 Nicméně Rada doposavat nezměnila svůj postoj na navzdory názoru Evropského parlamentu, takže musíme být zcela jasní a důslední a říkat, že tedy trváme na těchto realistických cílech, které jsou zároveň ambiciozní. Pokud jde o rok 2030 eh, a rámec do roku 2030, musíme zdůraznit také následující věc. Každý cíl musí být vyjádřen právně závazným způsobem, protože Evropský parlament je zákonodárce a musí být tedy součástí jakéhokoliv rozhodování. Za čtvrté, pokud jde o řízení energetické unie, tak je potřeba ho zpřísnit. Proces, který navrhuje komise, podle nás neumožní zajistit dobré výsledky. Rada požádala komisi, aby zrušila národní závazné cíle u obnovitelných zdrojů a my musíme eh, pomoci tomu, aby se toto téma dostalo zpátky na program, ale proto, abychom dokázali naplnit eh, tyto cíle, tak musíme odolat tlaku členských států. Pátá věc, energetická účinnost. To bylo dobře zdůrazněno v tom rámci do roku 2030. Je to tak velice v pořádku, protože toto je Eh, také velice správná cesta. My podporujeme ambiciozní cíle v oblasti energetické účinnosti, zejména u eh, výrobků si myslíme, že můžeme dosáhnout eh, větší energetické účinnosti. Také si myslím, že by bylo potřeba revidovat směrnici o ekodesignu A dále si musíme také uvědomit význam sektoru bydlení, dálkového vytápění v oblasti energetické účinnosti. Za šesté, pokud jde o dopravu, emise z dopravy, tak tady si myslím, že ten text je kvalitní, v pořádku, nicméně můžeme to dále rozpracovat. Můžeme se zmínit o problematice nákladní silniční dopravy a stanovení závazných nových cílů do roku 2025. Také chceme silnější, jasnější text pokud jde o neexternalizaci národních eh, nákladů, pokud jde o využívání fosilních paliv eh, v dopravě a obecně pokud jde o dopravu, tak musíme zdůraznit také námořní, mezinárodní námořní dopravu, protože ta zatím v textu chybí a je potřeba snižovat emise i zde. Pokud jde o dopravu, tak eh, já si myslím, že zapotřebujeme také eh, zajistit používání moderních eh, biopaliv, protože ta přispějí k udržitelnosti dopravy. Je potřeba v této souvislosti zdůraznit udržitelné eh, lesnictví, udržitelné postupy v lesnictví. To vše totiž následně přispívá k dodržení, k dodržení a naplnění energetických a klimatických cílů také si myslím, že musíme rozšířit eh, směrnici o kvalitě paliv. Takže to za SAD jsou určitá vodítka a těšíme se na další diskuze a spolupráci. Děkuji. Děkuji. Nyní za EKR, pan Vanken. Thank you very much, Ms. Děkuji vám, Pane předsedo, chci poděkovat eh, Ivovi za velice vyvážené stanovisko. Jsem velice eh, rád, eh, že mohu podpořit většinu toho, co je uvedeno v tomto dokumentu. Přišel jsem trochu, trochu pozdě z jiného zasedání, kde jsme hovořili o energetické unii a významu spolupráce. Já jsem spěchal, abych sem dorazil včas což jsem zajistil tím, že jsem zasedl na kolo. A myslím, že to je takový dobrý příklad eh, toho, jak můžeme jak si přispět k pokroku. Teď se zmíním eh, o pozitivních záležitostech. Musíme si uvědomit eh, především, že před námi stojí eh, závazky z 21. konference smluvních stran, eh, energetický rámec odsouhlasený Evropskou radou, to jsou opět to je další ústřední prvek, stejně jako systém ETS, revize MSR, tedy rezervy tržní stability. Za toto vše vám děkuji. Vy podporujete cíle energetické účinnosti ve výši alespoň 30 Zde je třeba si uvědomit závěry rady, vy jste o tom sám hovořil, pane Belete, které hovoří o 27% do roku 2020. Já si myslím, že 30% eh, bude trochu problém pro některé členské státy, upřímně řečeno. A rád se nechám přesvědčit, že je proto možné získat eh, na radě podporu. Další věc je ta závaznost eh, těchto cílů. Vy hovoříte také o jednotném energetickém trhu, což si myslím, že bude ku prospěchu všech našich občanů. Já jsem se sám zasazoval společně s kolegem Aiketem o to, že potřebujeme také jednotnou elektrickou síť v Evropě. Zde potřebujeme dosáhnout pokroku. Pokud by bylo něco takového eh, umožněno, tak myslím, že se eh, zvýší konkurence na trhu se elektřinou teď eh, věc, která mě trochu znepokojuje. Já podporuji eh, propojování energetických trhů, ale zaráží mě trochu ty cíle pro eh, propojování. Nechápu přesně, co to znamená těch 10% nebo 15% propojením. Lucembursko podle mého názoru musí být stoprocentně propojeno, protože je uvnitř Evropy. Takže přesně nevím, co si za těmito cíly mám představit a jakým způsobem nás to posune ku předu, jakým způsobem by tato iniciativa tedy měla v budoucnu postupovat. Já si myslím, že sice chceme dosáhnout pokroku, to je jasné, ale nevím, jestli to půjde cestou takovýchto cílů, pane Belete. A poslední věc, eh, to je ta iniciativa o inteligentních městech. Eh, já si myslím, že tady musíme zajistit ten přístup ze zdola směrem nahoru. Jiný přístup si myslím, že není možný. Jako skotský poslanec eh, podporuji to, aby se věci měnily, pokud možno na co nejnižší úrovni. To si myslím, že je cesta kopředu, jinak se těším na spolupráci s vámi. Těším se na to, že ještě dále vylepšíme toto již tak velice dobré stanovisko. Děkuji, pane Belete. Thank you very much. Děkuji. Nyní pan Torbalc. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, tady, to, co tady již zaznělo. Myslím si, že celkový přístup pana kolegy je v pořádku tak už to řekli ostatní stínoví zpravodajové, ale myslím si, že zároveň se musíme vypořádat s problémem, na který narážíme eh, v praxi. Myslím, že naše zkušenosti i má vlastní zkušenost eh, z problematiky iLook, nepřímá změna v užívání půdy, eh, ukazuje, že ne všechny členské státy chtějí opravdu spolupracovat na tom, aby naplnili cíle, za které tady my bojujeme. A to bude asi vůbec eh, ten nejtěžší úkol v naší snaze zajistit eh, energetický trh nebo energetickou unii. Chtěl bych zdůraznit eh, jednu věc. V severských státech fungují trhy s elektřinou již po nějakou dobu, není to dokonalé řešení, ale Ukazuje se, že něco takového je možné, proveditelné. V tuto chvíli narážíme na problém, částečně to řešíme s komisí, že severský průmysl by si přál eh, prokázat, jak je možné tento model implementovat či změnit. Nicméně Evropská komise se nechce do takové studie pustit. Bez studie by ovšem bylo velice obtížné dále posunout myšlenku společného evropského trhu s elektřinou. v okamžiku, kdybychom eh, neznali skutečné náklady. Takže to je jeden problém. Druhá věc je třeba si uvědomit, že technologický eh, vývoj pokračuje poměrně rychlým tempem a tak se můžeme snadno ocitnout v pasti a myslím, že se to ukázalo i v diskuzi o nepřímé změně v užívání půdy už během toho prvního eh, čtení, že v parlamentu existuje bohužel určitá tendence držet se myšlenek, které tady vznikly již před nějakou dobou, třeba před těmi pěti lety v tomto případě a nejsme eh, schopni se přizpůsobit eh, novým technologiím, které se objevují. Takže budeme samozřejmě spolupracovat, úzce spolupracovat s dalšími stínovými zpravodaji i s panem zpravodajem, ale teď jsem chtěla jenom nastínit některé problematické rysy této problematiky a jinak přeji panu zpravodaji hodně úspěchů v další práci. Děkuji a nyní paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte poděkovat panu zpravodaji. Bez pochyby je možné konstatovat, že budeme a že je dobře, že jako NB máme vlastní zprávu, když všichni, co sledujeme to, co se dnes děje v ITRE, by byl asi pro nás pro všechny těžko přijatelný jakýkoliv kompromis, či jak to říct. Prostě buďme vděční za to, že, eh, že eh, si jako Envy můžeme dát ty cíle trošku někde jinde. Eh, já možná jenom krátké, krátké komentáře k těm jednotlivým bodům. Já mám trošku problém s tím, že my se neustále snažíme harmonizovat systémy podpory obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje energie jsou dneska v řadě členských států zcela konkurenceschopné. To je prostě realita. A my jim neustále dáváme podporu, velmi často takovou, že nám následně způsobují třeba poměrně vážné dopady na biodiverzitu, na ochranu životního prostředí, větrné elektrárny stavíme v národních parcích nebo v chráněných oblastech. A je to právě a také proto, že jakoby neustále si myslíme, že obnovitelné zdroje energie by se sami o sobě vlastně nebyly schopny zafinancovat. Já si myslím, že ta doba opravdu pominula a že bychom se měli říct, že obnovitelné zdroje energie jsou jednou ze součástí eh, zdrojů energie, se kterými máme pracovat, ale rozhodně bychom je neměli extrémně preferovat protože pak nám to může spíše v životním prostředí škodit, než pomáhat. To platí také u toho bodu 11, eh, kdy, eh, kdy se jedná o tu přeshraniční propojovací infrastrukturu. A opět tam uvádíme zejména pro elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tady bych chtěla říct, že si myslím, že je to faktický nesmysl, který nejsme schopni prokázat ani dokázat. Protože my nejsme schopni říct, jaká ta energie přes ty hranice půjde. Ona prostě ta energie z obnovitelných zdrojů je jednou ze součástí celé té složky energií. A my ve chvíli, kdy tam dáme nějaký 15% cíl, tak ho nebudeme schopni ani spočítat. Respektive ty výpočty budou velmi liché a nebudou se zakládat eh, podle mého názoru na reálné skutečnosti, protože dneska to prostě neumíme. To, co mi zatím chybí v tomhle stanovisku, je problém energetické chudoby. My jsme na něj upozorňovali už na jednání o celé koncepci energetické unie. Myslíme si, že je to opět vážný problém, kdy se nejedná pouze o cenovou dostupnost, ale jedná se také následně o ochranu životního prostředí, protože e, občané, kteří trpí energetickou chudobou, se rozhodně nechovají ekologicky a nemají k tomu jakýkoliv důvod. A myslím si, že to, že 20 až 25 občanů Evropské unie dnes přiznává a pod statisticky je prokázáno, že se dostává do, do problematiky nebo do problému s energetickou chudobou, tak je natolik velké číslo, že i my jako Envy bychom se k tomu měli ve svém stanovisku vyjádřit. To, co velmi vítám, jsou ty chytrá a inteligentní města tam si myslím, že to je přesně to, kud by měla vést ta cesta a měli bychom ji daleko víc podporovat. A jsem ráda, že snad možná poprvé za ten rok, co tady jsem, o tom někdo ve svém stanovisku mluví. Je to věc v budoucnosti, ale myslím si, že je to obrovská šance, jakým způsobem pomoci eh, v, minimálně v ochraně eh, ovzduší, zvlášť v těch větších městech, kdy Dneska se nám ty projekty rozvíjí, rozvíjí se velmi pomalu, velmi často nejsou vůbec finančně podporovány a je to podle mého názoru škoda. A u dopravy mi ještě dovolte říct, že kromě eh, dopravy v rámci obnovitelných zdrojů energie bych byla ráda, abychom začali klást důraz také na elektromobilitu, což si myslím, že může být budoucnost, protože eh, tam já vidím ten smysl a Možná jenom pro vaši informaci krásný projekt česko-německé spolupráce na hranicích přes hraniční spolupráce, který teď eh, se otevřel minulý týden v rámci eh, České republiky vlastně na hranicích Národního parku v rámci podpory elektromobility nám ukazuje, že to jde a jde to opět i bez té, i bez té podpory. To je pár eh, věcí, které jsou ode mě a budu moc ráda, když na tom budeme dále spolu spolupracovat a ještě jednou moc děkuji panu zpravodaji, že našel odvahu vytvořit úplně jiné stanovisko, než po nás možná i žádala ITRE a že možná e, budeme mít v tomto parlamentu e, věcný a konstruktivní návrh k energetické unii. Díky. Thank you very much. And now... Děkuji. A nyní pan Stajs dávám. Děkuji, pane předsedo. Je naše, já bych chtěl, měl několik připomínek k tomu, k návrhu, který nám předložil Ivo Belet jakožto zelení ne, nesouhlasíme s tím, co, co Ivo Bele říká ve druhém odstavci, to znamená snížení o 40%, že by bylo ambiciozní ještě ve spojení s tím eh, snížením, eh, se zvýšením teploty maximálně o 2 stupně. To si myslím právě, že není příliš ambiciozní. Potom, co se týká eh, poukazu na cíle Evropské rady, tak to vlastně se liší od cílu, které jsme zde sami schválili v Evropském parlamentu. My jsme přece na plenárce v Evropském parlamentu schválili silnější nebo přísnější požadavky, než jsou ty uvedené Evropskou radou. Potom, co se týká systému ETS, tedy obchodování s emisními povolenkami. My se díváme na celý ten koncept trochu jinak. Také co se týká té problematiky carbon leakage. Máme musíte tedy počítat s tím, že budou, zelení budou předkládat pozměňovací návrhy. A my předložíme pozměňovací návrhy v tom smyslu, aby se ten text ještě vylepšil, proč bychom v tomto návrhu neměli uvést například tu skutečnost, že některé zdroje energie přinášejí sebou rizika pro životní prostředí, například břidličný plyn. Uh, Eh, naši dále musíme říct, že toto jsou zdroje, které jsou spojeny s poměrně velkými riziky pro životní prostředí. Myslím si, že to by mělo v té zprávě být zohledněno. A v těch jednotlivých pozměňovacích návrzích chceme také hovořit o eh, obnovitelných zdrojích energie a efekt energetické účinnosti, které mají eh, přidanou hodnotu a příznivé účinky na kvalitu ovzduší. Nicméně již nyní mohu říci, že připomínky kolegy ze, ze socialistické frakce v podstatě se nám líbí a v zásadě budeme obsahově moci ten návrh podpořit. Děkuji. Pan Fronte. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k poděkování. A my samozřejmě také předneseme pozměvací návrhy. Je mi líto, že tu eh, nebude mnoho času od dnešní diskuze do předložení pozměňovacích návrhů. Bylo by užitečné diskutovat, abychom si vytvořili lepší představu o tom, jaké ty pozměňovací návrhy eh, můžeme sestavit. Eh, pan zpravodaj uvedl, že my v této oblasti, v tomto stanovisku se máme zaměřovat tedy na jednu část, takže já potom se zaměřím při dalším eh, příspěvku na další zprávu. Především bychom chtěli potvrdit, že Evropa si musí udržet svoji vedoucí pozici v obnovitelných zdrojích a eh, to ne, nezávisle na výsledcích z Paříže. Všichni doufáme, že ty výsledky budou výborné, že budou efektivní, ale každopádně, kdyby tomu tak nebylo, Evropa musí jít dál a e, musí takto postupovat dál i ve svém vyjednávání e, v prosazování obnovitelných zdrojů. Co se týče energetické unie v obnovitelných zdrojích, e, zdrojích není pochyb o tom, že právě díky nim můžeme dosáhnout udržitelné budoucnosti. Hovoří se také o elektrifikaci dopravy. A bylo zde připomenuto, že je zapotřebí také se zaměřit na dekarbonizaci. Je jasné, abychom diverzifikovali zdroje, eh, abychom se nezaměřovali na fosilní zdroje, musíme se zaměřit na různé jiné zdroje a ponechat prostor místním iniciativám. Podporovat tedy Eh, účast eh, na spolupráci se zelenými energiemi a místní komunity už to někde zkoušejí. Je zapotřebí uložit například síť drobných uživatelů. Eh, takto spotřebitelé autonomně mohou spolupracovat na síti tím, že vytvářejí tyto energetické zdroje a mohou následně přebytky sdílet na síti ehm, a bylo by dobré mít určitý projekt, určitý směr, který by nás eh, vedl. Co se týče ETS, eh, přemýšlíme také o alternativách, eh, protože ETS v této podobě nefunguje, nepřinesl mm, žádné výsledky, nepřivedl k dalšímu vývoji a my bychom si přáli, abychom snížili o 30 emise do roku 2030, tak jak to bylo stanoveno. A na závěr už poslední eh, pojem, a to je energetická chudoba, která není zmíněná ve stanovisku. Jedním z cílů tohoto textu má být zajistit energii pro každého občana. Měla by tu tedy být ochrana spotřebitelů, která bude udržovat eh, dostupné ceny energií. Energie je nezbytná pro rozvoj společnosti a proto musí být dostupná, přístupná a zabezpečená pro všechny. Děkuji. Děkuji. Pan Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji i Beletovi za tu práci, kterou odvedl na této zprávě. Já bych chtěl připomenout kolegyně a kolegové, že bohužel na poslední plenárce jsme nemohli přijmout zprávu o energetické bezpečnosti. Já si myslím, že bychom se z toho měli poučit a je dobré, že vlastně Ivo Belec se chopil tohoto tématu. Je to nesmírně obtížné téma, kterého se skutečně zhostil dobře, ale máme zde také problém, že v, intre, v ITRE také nebylo schváleno stanovisko, takže to vypadá tak, že ve výboru mm, ty věci možná mohou tady spíše dospět ke kompromisu a ke schodě než v ITRE, ale to, co jsem vyslechl od, něk- některých kolegů. Myslím si, že musíme skutečně být opatrní, aby nešlo, se nestalo to podobné jako ve zprávě o energetické bezpečnosti minulý týden a myslím si, že tam musíme trošku ustoupit z té naší extrémní pozice a přiblížit se k tomu, aby parlament skutečně mluvil jedním silným jas hlasem, protože tam jsou v minulý týden Mm, nabrala navrh tedy v, v té debatě témata, která s tím vlastním eh, tématem teda už neměla příliš mnoho dočinění a to bych chtěl, myslím si, že toho, to bychom se měli vyvarovat tady u této zprávy pro kterou je věcně příslušný výbor ITRE, ale musíme trošičku možná ustoupit z těch jednotlivých pozic. Pochopitelně budeme předkládat eh, pozměňovací návrhy ve smyslu zlepšení toho textu. Důležitý bod je to ta zpráva, to řízení z mého pohledu, to znamená, jak se nám podaří dosáhnout eh, těch cílů, tak aby bylo zajištěno bezpečné plánování v energetice, ale i tam kde, pro ty, kteří chtějí investovat do obnovitelných zdrojů a do odvětví, musí mít určité rámcové podmínky, jakým způsobem to bude řízeno, jak to bude fungovat. A myslím si, že vlastně by měla v rámci spolurozhodovacího řízení schválena směrnice a je pravděpodobné, že právě k těm jednotlivým konkrétním bodům budeme mít právní základ, to jsou obnovitelné zdroje, energetická účinnost, že tedy e, bude předložena směrnice, kterou tedy parlament bude se k ní vyjadřovat. Pokud jde o konkrétní cíle, tak vím, že zde v parlamentu e, jsme se rozhodli o 40 procentní energetické účinnosti, to si myslím, že bychom mohli podpořit, protože to je podloženo také argumenty, máme vědecké studie, takže doufám, že se nám podaří dosáhnout co nejširší většiny, alespoň to tak vypadá podle toho, jak se vyvíjí ta debata. Vidíme vlastně na tom summitu v říjnu bylo dosaženo číslo 27, ale jak tedy jsem hovořil s panem Jean-Claudem Junckerem, tam se hovořilo o 30% a také komisař Kaněte to potvrdil. Takže já si myslím, že musíme zde mm, se rozhodnout rozlišovat mezi politickými cíly ambicioznosti, ale real, také reálností těch cílů. Myslím si, že můžeme tady toto podpořit, že máme argumenty na to. K tomu byl také Jean-Claude Juncker vybaven tím mandátem Chtěl bych poprosit ti kolegy, kteří eh, horují pro těch 40%, aby trošku ustoupili z toho stanoviska, protože už když se nám podaří dosáhnout 30%, tak si myslím, že to bude významný příspěvek a měli bychom tohoto alespoň dosáhnout. Takže to by byla moje prozba konkrét, tedy všeobecně, ale konkrétně u těchto jednotlivých témat, abychom tedy dosáhli konsensu, abychom zprávu podaři, eh, podpořili, aby se nám podařilo ji schválit. Děkuji. No, Matias Krote. Děkuji, Matias Krote. Ano, děkuji. Co, co, se, co mě chybí trošku u té energetické unie, je téma, na jakém základě vlastně zde jednáme. Hovoří se o tom, že e, obnovitelné zdroje energie jsou příliš nákladné, příliš drahé, že by se možná měly snížit. Možná tedy bychom měli mít nějaké konkrétní podklady, kde jsou provedeny tyto výpočty, abychom potom mohli přemýšlet o tom, jak najít vlastně určitou vhodnou formulaci. Hovoří se zde o internalizaci externích nákladů a tak dále. Co se týká jaderné energetiky, vím, že zde jsou názory poměrně rozštěpeny, ale je, do, do jisté míry jsou to všechno věci, které hrají svou roli a které musíme zvážit, takže když se zde hovoří o příliš vysokých ceně investic do obnovitelných zdrojů, tak to musí být řádně, polo, řádně podloženo. Já také víme, že když se staví nové sítě, nová infrastruktura, tak je často silný odpor vůči tomu. To znamená, potřebujeme to skutečně tolik nových eh, sítí, neměli bychom se spíše zaměřit na možnosti skladování čili protože také skladování energie je otázka budoucnosti. Hovoří se zde o elektromobilitě, ale také skladování energetické eh, obnovitelných energií existují, různ, existují různé modely, kterými bychom se měli zabývat. Petr Líze ostatně už se o tom zmínil. Na konci eh, vlastně každý musí nést svou odpovědnost a to, co se minulý týden stalo na plénu, v souvislosti s otázkou energetiky to byl opravdu velký chaos. Protože komise a rada možná skutečně se popadaly smíchy za břicho, protože parlament v podstatě nedokázal zaujmout jednotnou pozici. Takže já vás opravdu vyzývám, abychom všichni se zamysleli nad tím, abychom nakonec byli schopni dosáhnout kompromisu, protože neseme odpovědnost a u takovýchto důležitých témat nakonec vlastně je důležité, abychom se shodli, abychom našli společnou cestu. Tak to jinak bychom nemohli fungovat. Takže je potřeba zaměřit se na to, eh, aby bylo dosaženo schody, jakožto myslím si, že jsme, máme dobré poradce, tak abychom v budoucnu se mohli vlastně rozhodnout mezi těmito akcemi, abychom byli schopni pracovat odpovědně na těchto tématech. Děkuji. Děkuji, paní Višněvská. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo. Já nejsem usatysfakcionována komunikací. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem spokojena s tou se sdělením komise. Jsem zklamána, musím říct protože energetická unie by měla vlastně e, přinášet také určitou solidaritu a posílit energetickou bezpečnost. A tyto cíle e, jsou podporovány v mnoha regionech, a to z různých důvodů. Mimo jiné proto, protože vlastně máme určitou politiku v oblasti klima, klimatu. Samozřejmě chceme posíli, posilovat naši energetickou bezpečnost, ale ono se nám to nedaří v té geopolitické situaci, ve které se dnes nacházíme. Vidíme to v Polsku konkrétně. Musíme v dnešní době využívat ty zdroje, které máme k dispozici. To je prostě pro nás zásadní. A je to uhlí prostě pro, nás. A energetická politika nám musí umožňovat abychom vlastně dokázali čelit těmto problémům v té složité geopolitické situaci, která, ve které se dnes nacházíme. Bohužel tomu tak není. Jeden z pilířů energetické politiky je takzvaná dekarbonizace. To, zvaná, tak, to znamená, že energetická unie musí vlastně místo toho, aby posilovala energetickou bezpečnost, tak působí úplně protikladně. A to je náš největší problém, který s tím máme. A já se obávám, že ten takovýto způsob politiky povede pouze k tomu, že se vytvoří pouze nová administrativní struktura, nové administrativní bariéry, které nepřinesou nic pozitivního, nic nového. Dámy a pánové, apeluji na vás, abychom se poučili z našich chyb, tak jak už se zde o tom hovořilo. Minulý týden na plenárce nebyl parlament schopen eh, schválit tak důležité usnesení. A byli jsme natolik rozštěpeni a to právě u takovýchto témat, které v podstatě ani nesouvisí s tím vlastním jádrem této věci. Bylo to tedy skutečně vidět, nakolik jsme rozděleni. U takovýchto eh, důležitých témat, jako je energetická unie, musí vlastně platit určitá pravidla solidarity, která považujeme za velmi důležitá a tentokrát bychom, by náš výbor měl eh, být realističtější, když budeme přijímat naše rozhodnutí. A já doufám, že také Evropská komise ve, svém, ve svých rozhodnutích potom zohlední geopolitickou situaci našeho kontinentu a také více tedy konkrétně situaci Polska pro nás, pro Polsko, energetická bezpečnost znamená bezpečnost naší země, znamená to nezávislost. Musíme eh, být nezávislí na eh, plynu dováženém z Ruska. A z tohoto důvodu nemůžeme akceptovat to, že by mělo být zakázána těžba uhlí nebo využívání uhlí. Naše ekonomika právě závisí téměř 90% na uhlí a to musí být zohledněno. Děkuji. Děkuji, pan Gabrandy. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Toto může být nejdůležitější, největší úkol pro Evropskou unii v následujících letech, aby vytvořila energetickou unii. Dokonce bych i řekl, že kdybychom neměli Evropskou unii, tak bychom potřebovali ji vytvořit i proto, abychom vytvořili energetickou unii. Je to nejzásadnější prvek pro následující léta. Když se podíváme na energii a Evropu, jsou tu tři hlavní problémy. Za prvé, příliš závisíme na určitých energetických zdrojích, jak uvedli předřečníci ale také platíme příliš vysoké ceny za energie a také energie e, jsou příliš znečišťující. Všechny tři prvky musí být zvládnuty najednou. My nemůžeme si vybrat jen jeden, ale musíme se věnovat všem třem. To znamená, že potřebujeme obrovský přechod v energetice v následujících letech. E, to e, nepochází jen od eh, těch, kdo milují přírodu, těch objímačů stromů, ale eh, je to na základě toho, co je slyšet například v Mezinárodním fondu nebo eh, v Bank of England a nebo od G7 to slyšíme, takže to jsou mm, obrovské ekonomické důvody, proč se zaměřit na energetický přechod, což znamená také vyčištění našich dodávek energie. A to znamená také, že nemusíme odpovídat na otázku, zda máme eh, odfázovat, zda máme pomalu eh, opustit uhlí, ale spíš jak opustit. Do roku 2050 bychom neměli používat uhlí. A k polské kolegyni bych rád řekl, že pokud budeme pokračovat se zaměřovat na uhlí a uhlí, pouze uhlí, nebudeme mít žádné řešení pro další roky, protože se zafixujeme, eh, takto se zaženeme sami do rohu a nebudeme schopni se z něj dostat. Samozřejmě, že to vyčištění našich energetických zdrojů nebude snadné. Závisíme eh, více než 250 let na uhlí, takže to bude nesmírně obtížné a taky drahé. Každý, kdo říká, že to bude zadarmo, že to, mm, tedy když se to srovná s tou účinností, tak musím poznamenat, že to opravdu bude stát spoustu peněz a že se to bude muset zaplatit, protože žádnou jinou možnost nemáme. Od nás, od výboru eh, pro eh, životní prostředí by to mělo vzejít pro výbor ITRE také, kde já jsem členem. A eh, toto by mělo být hlavním prvkem našeho stanoviska. Na základě těch tří problémů s energiemi je tu obrovská potřeba vyčistit naše energetické dodávky. Prostuduji tedy eh, stanovisko Beleta. myslím, že eh, zahájil práci velice dobře. A navíc měl eh, velice omezený prostor a čas na toto stanovisko. Chtěli bychom předejít tomu, aby se nestalo, že nebude žádná zpráva nakonec o energetické unii v Evropském parlamentě, ale také musíme být extrémně ambiciozní. Musíme se zaměřit na tři energetické problémy a všechny tři najednou. Děkuji. Děkuji. Pan Florenc. Já. Na Sophie Ano, už jsme zde vyslechli spoustu chvály na pana Baleta, já bych se chtěl ještě vrátit k té události z minulého týdne ve Štrasburku. V jednom odstavci je uvedeno, že dá, klademe velký důraz na energetické zhodnocování odpadu, na valorizaci odpadu. Co bylo naše hluboké přesvědčení. Já jsem před 20 lety spolupracoval na podobné zprávě a myslím si, že v rámci politiky zdrojů mm, to vlastně mm, musí eh, s těmi odpady se k tomu přistupovat poněkud rozuměji. A teprve hm, v mé zemi je, se mnoho odpadu schromažďuje, sbírá potom také mnoho spaluje. To vlastně je správné, eh, nesprávné, musíme více recyklovat, více zhodnocovat, ano, samozřejmě, ale zase není to úplně to nejdůležitější. Takže to rozhodnutí v eh, minulý týden v eh, Štrasburku mi dělá velké starosti a musíme si klást otázku, zda dlouhodobě v našem parlamentu, ale i ve členských státech ještě budeme schopni skutečně přijímat velká důležitá rozhodnutí vlastně, to jsou věci, které se dějí. Hovořilo se o 50% snižování komisař potom nakonec řekl, že by se to mělo prosazovat v národní legislativě. Co se týká, my jsme se skutečně ještě nepoučili z mnoha chyb. Musíme se zaměřit na hospodářskou politiku, až jsou některé země, sousední země Německa, pokud nezačnou konečně paralelně vytvářet s, eurem svou hospodářskou politiku, tak to bude těžké eurem a já si myslím, že i tady jsme na cestě k tomu, abychom už nedokázali přijímat žádná důležitá rozhodnutí. A když se podíváme na to, co se právě děje na Ukrajině, tak když se od tohoto nevyřešíme, když se od tohoto neosvobodíme, tak vlastně budeme mít další velké problémy. Takže příklad ten z minulého týdne ze Štrasburku, bychom se měli z něj poučit šarmantní kolegyně, která hovořila jako první, řekla, ano, neměli bychom se zaměřovat jen na průmyslovou politiku, ale na energii. no, ano, samozřejmě průmyslová politika je jedna strana mince. Životní aspekt životního prostředí, aspekt průmyslového eh, odvětví, to jsou dvě věci, které, na které se musíme dívat paralelně, jakožto na dvě strany stejné mince. Děkuji. Thank you very much. Now... Děkuji, paní Dali. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve panu Beletovi poděkovat za jeho stanovisko. Myslím si, že je to velice dobrý základ pro další diskuzi a rozpracování témat, která jste do toho stanoviska zařadil. Nejprve chci říci, že s vámi souhlasím, když jste hovořil o nové pařížské dohodě. Souhlasím s tím, že musíme být ambiciozní, musíme v tom posporovat eh, ekonomický růst, eh, přejít na nízkouhlíkové technologie, ale zdůraznila bych ještě tři další záležitosti, protože zároveň musíme udržovat eh, emise skleníkových plynů co nejnižší, snižovat je, musíme zajistit že neohrozíme bezpečnost energetických dodávek a také musíme zajistit, že energie pro eh, domácnosti budou cenově dostupné. A s tím souvisí další tři záležitosti, eh, o kterých se chci zmínit podrobněji. Za prvé, Líbí se mi odkaz na účinnost v pátém odstavci, ale myslím si, že to musíme nasformulovat eh, silněji. Musíme považovat energetickou účinnost eh, za eh, zdroj sám o sobě. Také musíme věnovat pozornost sektorům, které mají velký potenciál z hlediska energetické účinnosti, jako je bydlení a doprava. Já si myslím, že to bychom zde měli v tom stanovisku více zdůraznit. Druhá věc, myslím si, že nová strategie pro výzkum a inovace musí být podstatou energetické unie, protože eh, evropská energetika a dopravní eh, systémy v tuto chvíli vycházejí především z používání fosilních paliv. Víte, že jsme o tom již hovořili a že bude muset dojít k přechodu od starých technologií starých eh, modelů podnikání a chování k novým a tomu může na pomoci pouze výzkum, vývoj, inovace, pokud je budeme dostatečně podporovat a financovat. A třetí věc, vy jste hovořil eh, o tom, že to je předpoklad pro fungování evropského vnitřního trhu. Já si myslím, že je potřeba vytvořit dobře propojené sítě, skoncovat s energetickou izolovaností a to musíme zdůraznit také Evropské komisi, aby dokončila projekt eh, propojení, protože za současné situace jsou energetické systémy nedostatečně funkční a současný návrh nevede také k dostatečným investicím. Celkově si ale myslím, že toto je velice dobrý základ pro další práci a e, pokud jde o rozsah současných klimatických a energetických výzev, znamená, že musíme k věci přistoupit soudržně, kolektivně a pokud zapracujeme na strategii pro energetickou unii společně tak si myslím, že můžeme maximalizovat potenciál této příležitosti. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Peterle. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Evropská energetická unie je projekt. Děkuji, pane předsedo. Evropská energetická unie je strategický projekt. A já samozřejmě vítám tento projekt. Také bych chtěl poblahopřát Ivo Beletovi za eh, toto velice dobré stanovisko. Nicméně v, tom, v této pracovní fázi mi chybí určité zdůraznění občanů jednotlivých členských států. To nejsou pouze ti koneční spotřebitelé, kteří mohou také ušetřit, ale jsou to také výrobci energie. A v této souvislosti se domnívám, nebo mám na mysli zejména malé a střední zemědělské provozy. Máme zde ten pojem inteligentních nebo chytrých měst, ale potřebujeme také projekt inteligentních vesnic, kde se právě nacházejí ti malí výrobci, tak, abychom vlastně mohli přistupovat diferencovaně k jejich příspěvkům a také k energetické účinnosti. Možná by bylo také snažší potom hledat synergie mezi energetikou a, e, a zemědělskou politikou. Kdybychom měli dobrý, dobrý koncept, tak si myslím, že bychom dosáhli také lepších výsledků. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Dornáno. Merci, <coughs> Merci monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat našemu kolegovi Beletovi za tuto zprávu. Nicméně lituji, že se nezmínil o těch citlivých bodech sdělení komise a jejich mnoho. Pokud mohu vyčítat komisi její nepříliš Eh, nestrané, je nepostavení k, k makroregionálnímu řešení nebo k energetické účinnosti, tak bych chtěla zdůraznit technickou otázku, ale zásadní a to fungování budoucího evropského trhu s energií o kterém se hovoří v rámci boje proti klimatickým změnám, což se mi zdá jako argument dostatečně slabé. Řešíme zde otázku průmysl, síťového prům, zesítění průmyslu v energetickém odvětví a já si myslím, že vy tomu důvěřujete, že by se měla respektovat eh, pravidla volné konkurence a vlastně evropské konkurence distributorů, dopravců a výrobců energie. Budiš ale mám dojem, že nikdo nepředpokládá konfiguraci takovéhoto evropského trhu, kde provozní náklady a náklady na údržbu sítě budou obrovské a dopady bezpečnostních problémů se zásobováním budou téměř systematické. Jaký typ hospodářských subjektů bude schopen zajišťovat takovéto aktivity? Já se obávám, že je tedy riziko, že se odstneme u struktur, které jejichž jediným cílem bude, budou obrovské úspory provozní úspory, což bude na úkor životní prostředí, kde vlastně navrh budou mít ekonomické zájmy hospodářských subjektů. Je mi líto, že bohužel výboru Envy tady toto uniklo. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Jako poslední pan Gřib.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 co, jaké jsou cíle a ty hlavní koncepty a pojmy energetické unie. Chceme tím vlastně vytvořit jednotný energetický trh, ale v podstatě chápeme tady tento pojem poměrně rozdílně. Podle politické příslušnosti podle členských států. Chápeme tento pojem rozdílně a potřebujeme nějakého společného jmenovatele. Co to vlastně je, co by mělo, na jakém základě by se měla vytvářet ta energetická unie, ten jednotný eh, trh s energií a z čeho vlastně vychází. Podívejme se na ceny, které eh, vlastně eh, za které platí jednotlivé členské státy, tedy za plyn, ty se něk, jsou někdy až trojnásobné, to znamená, ty rozdíly jsou až trojnásobné, což znamená, že neexistuje žádná jednotná forma smluv pro primární energetické zdroje nebo primární pohon paliv, paliva. To znamená, i mezi sebou jsme vlastně rozděleni. Není zde žádná jednota. Za třetí, měli bychom se zajišťovat energetickou bezpečnost. Energetická unie by měla vlastně být zde také proto, aby e, zásobování bylo bezpečné. Unie jako taková a také v jednotlivých členských státech. Závěry z ukrajinské krize a také z běloruské krize ty jsme tak jak si, abych to řekl lidově, prošustrovali a při té práci na nařízení o zás- bezpečnosti zásobování plynem, tam jsme také ukázali, že to nařízení nebo návrh zařízení nebyl tak dobrý a že zde v parlamentu může být výrazně vylepšen a či, čímž můžeme přispět k, zásobu, k bezpečnému zásobování. Za čtvrté, energetická unie by měla také přispívat k tomu, aby infrastruktura se zlepšila. Víme, že není dostatečná. Máme takové ty energetické ostrůvky, a to jak na jihu Evropy, tak na severu Evropy. Dále diverzifikace. To je vlastně to, co všichni také akceptujeme. Nicméně když se jedná o diverzifikaci zdrojů, tak musíme samozřejmě brát v potaz a zohledňovat také naše jednotné, jednotlivé strategické priority. A nemůžeme se zaměřovat pouze na import. Samozřejmě musíme akceptovat všechny ty systémy, které slouží e, ochraně životního prostředí, které příliš nezatěžují životní prostředí a které také přispívají ke snižování emisí. Toto všechno samozřejmě je obsaženo v té politice Evropské unie. Je to to zde zastoupeno, ale to znamená, nemůžeme podporovat něco, co není reálné, co není možné. Ve smyslu článku 129, článku o fungování Evropské unie, o takzvaném energetickém mixu, a to vlastně patří do výhradní kompetence členských států. A může vlastně to být pouze jed, změněno pouze jednomyslně všemi členskými státy. To znamená, že to by měl být tedy ten společný, měli bychom najít toho společného jmenovatele pro vybudování té Evropské energetické unie, jak jsem již říkal. To znamená, že když ty či ony primární energetické zdroje již, již nyní by měly být vyškrtnuty například čisté technologie nebo pravidla související s alternativními eh, zdroji energie. Já si myslím, že takovýto postup by asi nebyl zcela rozumný. Vedeme eh, jednání se spojenými státy a chceme eh, vlastně zbrojit proti eh, importu břidličného plynu, přestože by byl výrazně levnější. To znamená, měla by skutečně vzniknout, ta ten, měl by skutečně vzniknout tento volný obchod se spojenými státy, jaké by to mělo důsledky například vůči, to by asi přispělo nebo prospělo těžkému průmyslu, chemickému průmyslu ve Spojených státech zejména. Takže neměli bychom myslet tak, že by se něco mělo zcela zakázat, ale měli bychom postupovat rozumně a snažit se najít rozumnou rovnováhu. Děkuji. Slovo má komise paní Bartram, aby mohla také komentovat toto stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Proběhla tady velice bohatá výměna názorů, vše jsme si poznamenali. Vítáme toto stanovisko k rámcové strategii k odolné energetické unii s progresivní klimatickou politikou. Jak jste správně řekli, tak toto je jedna z nejdůležitějších iniciativ Evropské komise, je to také jedna z našich priorit pro Evropskou unii. A samozřejmě, že celá problematika má také mezinárodní dimenzi, proto vítáme odkaz na to, že je potřeba dosáhnout komplexní a ambiciozní dohody v Paříži. Dále souhlasíme s tím, že je velice důležité nastavit správnou rovnováhu mezi jednotlivými prvky energetické unie. Energetická unie eh, může pomoci rozpracovat eh, tyto politiky paralelně, nikoli izolovaně. Všechny prvky mohou přispívat eh, k naplnění evropských cílů alespoň minimálnímu snížení eh, skleníkových plynů o 40 do roku 2030. My souhlasíme s tím, že EU ETS bude sehrávat klíčovou roli, protože to je nástroj, jak dosáhnout cílu do roku 2030. Rezerva tržní stability posílí dále systém EU ETS a komise brzy předloží návrh ohledně revize EU ETS, kde se soustředíme na aspekty, které eh, nám eh, poskytli jako strategické eh, evropští eh, lídři. My si myslíme, že bychom měli eh, pokračovat tak, abychom udrželi systém volného přidělování emisních povolenek, ale přitom, abychom dostatečně motivovali vše ke sni- všechny ke snižování emisí. To zde je také důležité si uvědomit, eh, že určité vedení nám eh, poskytli evropští politici, říkali, že je potřeba vždy eh, pečlivě zvážit náklady a nezvyšovat je zbytečně. Komise vítá odkazy na roli energetické účinnosti a politik v oblasti dopravy v souvislosti s energetickou unii, protože my si myslíme, že tyto iniciativy mohou přispět ke snížení emisí skleníkových plynů, protože povedou k dekarbonizaci, ale zároveň přinesou další výhody, zlepší totiž energetickou bezpečnost a dlouhodobou konkurenceschopnost a také budou tvořit nedílnou součást iniciativy pro Evropskou energetickou unii kontextu energetické účinnosti ten cíl 27% do roku 2020 eh, nadále zůstává v platnosti. Další klíčovou složkou energetické unie je vytvořit takovou strukturu řízení, která zajistí, že komise společně s členskými státy naplní stanovené cíle. Komise společně s členskými státy zavede integrovaný a transparentní eh, systém, který pomůže dosáhnout stanovených politických cílů. Takže musíme postupovat politicky soudržně a zároveň s tím snižovat eh, byrokratickou zátěž. Souhlasíme také s tím, že je velice důležité najít finance pro inovace, zejména okamžiku, kdy chceme zavádět průlomové eh, technologie, které nám dlouhodobě pomohou snižovat emise. To je přesně to, co chceme Eh, podporovat také my prostřednictvím inovačního fondu a EU ETS. To by mělo Unii pomoci mm, zůstat eh, eh, na předních místech, pokud jde o zavádění nových technologií a zároveň to povede k růstu pracovním, novým pracovním místům a růstu ekonomiky. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda, děkuji. Myslím, že tím můžeme diskuzi k tomuto bodu uzavřít, ale ještě než tak učiním, tak musím předat na závěr slovo panu navrhovateli, takže pane Belete, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vyjádřím se stručně, protože stejně není možné eh, zareagovat na tolik postřehů, dotazů a poznámek, takže já se ke všemu ještě vrátím potom individuálně s kolegy, se stínovými zpravodaji. My už teď máme další datum pro setkání se stínovými zpravodaji. Bude to ve Štrasburku, bude to 7. července během plenárního zasedání a také kolegům připomínám, to jsem vlastně říkal na začátku, že vezmu v potaz kompetence, které máme v rámci této legislativní složky, protože jsou tady určité sdílené kompetence, které sdílíme s ITRE, ale i naše výhradní kompetence, takže nechceme, aby ITRE eh, smetlo pod stůl to, co eh, navrhneme. A myslím, že o tom se jasně rozhodla konference předsedů, takže prosím mějte to na paměti při předkládání pozměňovacích návrhů. Jinak se těším eh, z toho, že jsme se shodli na některých záležitostech, například význam eh, pařížských závazků eh, během pařížské konference. Eh, shodli jsme se na reformě systému ETS, na otázce řízení, jak o tom hovořil pan Líze a také zástupkyně Evropské komise. To, že máme dispozici efektivní monitorovací systém je velice důležité. Pokud jde o cíle, pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost, tak tady se úplně neschodneme, což eh, není nic nového, ale odkážu na to, co řekl pan Grote, Líze a Florence, ehm, když hovořili eh, o tom, jak dopadla eh, práva pana Sargerste minulý týden když eh, jsou tady sdílené a výhradní kompetence mezi ITRE a ENVY. Já tímto nijak nežádám o to, abyste nebyli dostatečně ambiciozní, to rozhodně ne. Buďte ambiciozní, ale je potřeba, abychom celou záležitost dokončili a abychom se vyhnuli tomu, že dojde ke katastrofickému odmítnutí eh, celé zprávy, takže nakonec skončíme s prázdnýma rukama. Takže myslím, že se shodneme na tom, že toto nechceme. Samozřejmě, že v této zprávě nejsou zahrnuty všechny prvky, nebo respektive v tom našem stanovisku, protože jsme prostorově omezeni, tak například to, co jste říkali o energetické chudobě, Samozřejmě, že jsme na tom pracovali, ale pak jsme to museli vyřadit, protože stanovisko se eh, nepřiměřeně prodlužovalo, takže jsme to vyškrtli. Jinak se ještě zmíním o prvním odstavci, kde hovoříme o chudobě takže, a také o energetické bezpečnosti a dostupnosti, což si myslím, že je takový eh, odkaz na energetickou chudobu, ačkoliv by to asi mělo být mm, zmíněno podrobněji. K tomu, co říkala paní Gry, pan Grip a Vysněvská k energetické bezpečnosti, to je zásadní věc a myslím, že to tam také je, to v tom prvním odstavci a ne náhodou. Pan Zepie správně hovořil eh, o tom, že nejsou nastavená eh, rovná pravidla hry, chybí jednotnost vnitřního trhu, je potřeba to tam více eh, rozpracovat. Můžete k tomu použít pozměňovací návrhy. Pan Danke a další kolegové hovořili o propojenosti sítí, o tom provokativním cíli 15%. My víme, že to bude považováno za provokativní cíl a provokativní věc, ale Zkrátka jsme chtěli podnítit diskuzi k celé věci a my tam můžeme dát 30% nebo v podstatě jakékoliv procento, abychom stimulovali tu eh, diskuzi. K tomu, co říkala paní Konečná, nejsem si jist, že není možné definovat, eh, z jakých zdrojů pochází ta energie v propojených sítích. Možná, že bychom se na to měli více podívat, zanalizovat to, podívat se, co k tomu řekne komise. Možná najdeme systémy, jak by bylo možné eh, monitorovat eh, to, jaké zdroje elektřiny přecházejí takto přes hranice, takže možná bychom měli být eh, v tomto ambiciozní. Asi jsem zapomněla na celou řadu dalších záležitostí, pane předsedo. Takže se omezím jenom na tato vyjádření. Těším se na vaše pozměňovací návrhy, sám také některé předložím. A jak říkám, 7. července již nyní máme ve Štrasburku naplánované další zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Ještě musím připomenout lhůty pro pozměňovací návrhy 17. června v 18 hodin. Hlasovat v Envy se bude 15. července a v ITRE se bude hlasovat 22. září. A můžeme přejít k dalšímu bodu, a, a to je návrh, návrh zprávy předsedy Žila Prňo směrem k nové klimatické dohodě v Paříži a hned mu předám slovo, aby nám mohl vysvětlit návrh toho stanoviska. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Tak jsme tady teď v jádru té záležitosti záležitosti století, toho boje století. Mohli bychom věřit třeba v název, že je to název nějakého sci-fi filmu nebo nějakého sportovní eh, akce. Ne, to je naše skutečnost, to je naše 21. století, které je velice ohroženo, pokud konference COP21 v Paříži bude neúspěchem zvyšování teploty, tání ledovců, znásobování sucha a záplav. To jsou prostě ty symptomy eh, klimatických změn. Klimatické změny vyžadují naléhavou odpověď, odpovědnou, globální, založenou na solidaritě mezinárodního společenství. V roce 2015 komise schválila pro pařížský protokol, dokument pro boj proti klimatickým změnám do roku 2020, který připravuje Evropu na poslední cyklus vyjednávání, který se bude konat před tou 21. konferencí v Paříži 30. Eh, no, listopadu až 11. prosince. Eh, ministři životního prostředí Evropské unie se zavázali ke snižování skleníkových plynů v průměru o 40 do roku 2030 oproti eh, roku 2000 1990. Takže myslím si, že ty cíle jdou dobrým směrem, ale měly by být ambicioznější, protože pro posílení pozice Evropské unie v tomto mezinárodním vyjednávání navrhují ve své zprávě, abychom obhájili stanovování ambiciozních, ale reálných cílů snižování emisí skleníkových plynů o 50 opro- do roku 2030 oproti roku 1909, zvýšit na 45 podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a 40 úspor energie dosáhnout. Pařížská konference, jak se uvádí ve zprávě, byt neměla být schůze, aby se snažila nebo pokoušela, ale aby rozhodla. Ve své zprávě zdůrazňují, že ten pařížský protokol musí nejprve být všeobecný, univerzální, právně závazný, aby skutečně přinesl dlouhodobou odpovědnost na výši, na úrovni těch výzev, Eh, omez, měl by omezit zvyšování teploty pod 2 stupně. Měla, měl by být, měla by to být dlouhod, dlouhodobé závazky, aby vlastně posílili akce států proti klimatickým změnám. Za třetí, měl by jasně zohledňovat potřeby a schopnosti jednotlivých států a jejich okolno, a mezinárodní nebo národní okolnosti, a zajišťovat nezbytné prostředky pro provádění jejich závazku. Za čtvrté měla být dostatečně významná proto, aby eh, vyslala signály hospodářským subjektům, které by umožnily zajistit přechod směrem k lepší eh, nízkouhlíkové ekonomice. Za páté měla by být schopna zajistit vyvážené snižování a přizpůsobování a posilování odolnosti Eh, vůči klimatickým změnám těch nejzranitelnějších zemí přizpůsob, a měla by eh, přispívat k udržitelnému rozvoji těch zranitelných zemí a umožňovat realizaci akčních plánů z hlediska přizpůsobování. Dále by se také měla zvýšit důvěra rozvíjejících se zemí. Tak Evropská unie a příslušné země musí být jasné a přesné v závazcích, které budou plnit do roku 2020 a pro zhromažďování těch 100 miliard dolarů ročně, které budou určené pro rozvíjející se země a pro snižování emisí eh, skleníkových plynů, tak jak bylo uvedeno na kodaňské konferenci v roku 2009. Bohužel sdělení Evropské komise z 25. dubna 2015 je příliš vágní ohledně otázky využití prostřed finančních prostředků. A nicméně příspěvek toho nového financování se domnívám, že bude tím uhelným kamenem pařížského protokolu, aby e, odpověděla na ty závazky přijaté v rámci COP21, tak zdůrazňuji ve své zprávě, že je potřeba vymyslet, zabývat se, uplatňovat inovativní finanční mechanismy, tak jak například stanovení korektní správné ceny uhlíku ve všech velkých hospodářstvích planety, tak aby se rozvíjela řešení přispívající k ochraně životního prostředí. Dále daň z finančních transakcí a část HDP přidělovaná zeleným investicím. Dále využití Junckerova plánu v Evropě prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice. Za čtvrté, veřejné eh, záruky konkrétní podpor, pro podporu zelených investic, daňové výhody pro zelené investice a nízkoemisní odvětví. Dále pobídky pro všechny finanční aktéry, aby se přesměrovaly jejich investice v potřebné míře pro financování skutečného přechodu směrem k odolným nízkouhlíkovým ekonomikám, tak, aby se mohly plnit eh, ambiciozní závazky eh, veřejných bank a institucí směrem k přechodu k, eko, k více ekologickému hospodářství. Důvěryhodnost Evropské unie půjde jasně prostřednictvím ambiciozních závazků. Musíme nadále vést exemplární politiku v oblasti klimatu, abychom inspirovali ostatní strany z hlediska jasnosti, transparentnosti a ambicioznosti. Na závěr bych rád připomněl, že Evropský parlament musí eh, odsouhlasit ratifikaci Evrop, ze strany Evropské unie této právně závazně dohody, která vzejde z pařížské konference. Takže žádám, žádáme v této zprávě, aby Evropský parlament se plně účastnil koordinační schůze během pařížské konference. Rád bych připomněl na závěr, že Výbor Envy je věcně příslušný k této věci, že výbor ITRE zpracovává stanovisko k této zprávě a že výbor ITRE má výhradní kompetenci k části kapitoly 8 vědecký výzkum, politika inovace a sdílené kompetence u kapitoly 7.3 ohledně rozvoje a využívání technologií souvisejících s klimatem. Stanoviska bude také zpracovávat TRAN, AFET, INTA a DEF a možná ještě připomenutí, Eh, legislativního časového plánu pozměňovací návrhy do 17. června v 18 hodin. Zabývat se jimi v Envy budeme 15. a 16. Června, července 2015 a schválení zprávy 22. 23. září 2015 a normálně bychom měli hlasovat na druhé ta říjnové plenárce. Takže, pane předsedo, vážení kolegové, to je to, co jsem vám chtěl eh, představit ohledně mé zprávy v této fázi. Děkuji. Děkuji, není stínový zpravodajové. Kolegové, pokud to půjde, hovořte stručně, protože máme spoždění. Karl Heinz Florence jako první. Ano, děkuji. Při těch, v těch posledních týdnech vyjednávání ty byly velmi dlouhé. Vím, že co se týká samitu G7, tak si myslím, že tam už z toho vyšly nějaké celkem nadějné závěry, ale nicméně je zde určité změní, které by se ještě mělo vylepšit. Myslím si, že je správné, že musíme vystupovat rozhodně a určitě, ale to neznamená, že bychom měli šplhat po až do nebe výsledky té, těch konferencí, které se odehrávaly v minulých letech, nebyly tak jasné a tak přesvědčivé, jak víte. Takže myslím si, že se musíme trošku poučit z toho. V, da- v Kodani to začalo a potom na těch dalších konferencích, které se konaly. Vždycky máme ta čísla úplně super, ale nebyli jsme jaksi schopni přesvědčit lidi a ostatní země, aby se připojili, aby odsouhlasili tato, na, tato velmi ambiciozní čísla. A proto, když pokud dovolíte, pane zpravodaji, tak bych se rád zeptal, zda ty tři cíle, energetická účinnost, obnovitelné zdroje až úspory, zda bychom skutečně máme, bojo, máme se k tomu postavit, aby to, chceme, aby to bylo závazné nebo nezávazné. Já si myslím, že máme zde stanovený určitý cíl 3%, můžeme o tom diskutovat v Evropě, ale Měli bychom vycházet z toho v Evropě, ale interně potom ty pozice jsou různé. V parlamentu to můžeme dělat, můžeme o tom diskutovat, ale myslím si, že v tomto okamžiku to není úplně smysluplné. Potom eh, otázky těch eh, kavol, tam máme cíle IPCC, máme tam cíle komise a pravděpodobně tam máme cíle Evropské unie. Já bych spíše byl pro, abychom se Eh, spíše směrovali k těm skromnějším cílům komise, protože hm, nemyslím si, že ty ambice by měly být až tak velké v Paříži, ale měli bychom se spíše také podívat na to, jak ti ostatní to přijmou. Čili určitě, když jakožto zaměstnavatel, když zase ty ostatní strany se nebudou moci toto podpořit a připojit, tak já bych byl spíše pro, ano, musíme být ambiciozní, ale uh, musíme také zohlednit evropský průmysl, hospodářské subjekty a takže zase neměly by ty ambice být až tak daleko sáhle. Co se týká té právně závazné dohody, ano, tak to tak musí být. Musí to být jasně závazná dohoda pro všechny, protože když tady je to rozděleno na rozvinuté země a rozvíjející se země, a to vlastně podle toho nového systému by se to mělo zlepšit, což nás může pouze potěšit. To férové, eh, rovné, rovná regulace pro všechny, to si myslím, že je také vhodné, dynamická dohoda, ono se to lehko řekne, ale už relativně těžko udělá. A, a ta transparentnost, že to musí být celé transparentní, to jde samo sebou má, uvádíte tam slovo financování, respektive hovořil jste o něm. Ta, otá, o té otázce se nebude rozhodovat v Bruselu, o té otázce se bude rozhodovat doma v jednotlivých eh, státech. A když, vám uka- když se podíváme, jak naše jednotlivé členské státy staví k těm 100 miliardám eur každém roce, tak bych spíše byl pro opatrnost takže opatrně bychom měli být, zacházet s těmi 100 miliardami. Musíme dávat velký pozor na to, vysvětlovat skutečně lidem, na co to bude, za co ty prostředky budou tráceny. Děkuji. Mr. Duncan. Děkuji, pan Duncan. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel eh, nejsme teď v Paříži v Bruselu, Měli bychom začít na pozitivní notě. Tato zpráva je správně zaměřena, uznává naléhavost a rozměr změn a uznává úlohu parlamentu a to si myslím, že je důležité. Někdy se vidíme jako mm, někdo, kdo je slabší než komise, ale měli bychom jasně ukázat, že máme tuto moc a sílu a měli bychom to ukázat i v Paříži. V srdci si musíme přiznat, že tu jsou určité významné výzvy a nejen finance. A pokud se nám to povede, podaří se nám leco zlepšit. Nemohu se ale, e, nemohu ale souhlasit, že nejlepší by bylo zavést daň z e, finančních transakcí. Protože tu jsou další způsoby, kterými se musíme zabývat, nebo jak získat peníze, jak peníze mají být efektivnější, ale tato eh, daň eh, si myslím, že by tam eh, být neměla. Já vím, že rada na to má velice silný názor. Jde také o to, co už jsme vykonali. Například je tu rada, která zasedá, myslím, že to je ztracená příležitost z její strany a to je nešťastné. Také je zapotřebí uznat, eh, že máme společné dohodnuté eh, pozice, takže v odstavci 5, kde se hovoří o závazných cílech 50% snížení skleníkových plynů, tak to je proti eh, tomu cíli Rady na 40 Měli bychom uznat, kde už jsme se dohodli na nějakých závazných cílech a těmi se řídit. A pak si myslím, že některá změní jsou příliš vágní. Například o zásadních energetických úspor a energetické účinnosti. Toto nejsou politická opatření, ale to jsou e, cíle. A e, je zapotřebí, abychom je uznali jako cíle a e, také bychom se měli zabývat jejich náklady. Musíme si také uvědomit, že jednotlivé výzvy nejsou chápány stejně silně a citlivě po celém světě. A tímto skončím, protože to je opravdu obrovská výzva spojit dohromady, skloubit celou řadu názorů ale máte od nás eh, přání eh, veškerého štěstí při vašem jednání. Nyní eh, pan Gerbrandy. Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat zpravodaji k vynikajícímu návrhu. Já si myslím, že tu jsou velice, velice platné prvky už v tomto usnesení. Já přednesu několik pozměňovacích návrhů, ale ty se zaměřují prostě jen na úpravu, na drobnou úpravu některých prvků. Minulý týden ve Štrasburku už jsme diskutovali o klimatické politice obecně a já jsem mluvil o samitu G7 z minulého týdne a řekl jsem, že slova jsou důležitá, ale činy jsou nezbytné. Nevím, zda jste všichni četli Economist tento týden, ale ty obrázky, co tam jsou, to krásně ukazovaly, protože to ukazuje to obrovské množství slov, eh, která jdou do nesmírně komplikovaného stroje a eh, následně po dlouhém čase vypadne kapka činu. Takže myslím, že musíme být obezřetní, aby eh, ta klimatická politika nebyla jen o slovech. Obávám se, že e, u těch národních závazků e, to může být e, podobné. Podle mne potřebujeme z Paříže získat právně závazné závazky. Totež platí o financování. Je tu obrovský rozdíl mezi tím, co se potřebuje financovat a co se následně uvolňuje na toto financování. Když se hovoří o činech a slovech, tak slova nikoho nic nestojí, ale činy jsou drahé. Ty jsou nákladné, takže pokud slovy uvolňujeme spoustu peněz, ale pak je ve skutečnosti e, neuvolníme, tak se ve skutečnosti také nic nestane. A to si myslím, že bude klíčové téma pro Paříž. A na tom bude záležet, jak uspějeme a zda uspějeme e, protože je tu otázka pro jaksi bohatší část světa, zda přijde e, také s patřičnými prostředky. A já se obávám, že už minulý týden jsme viděli v Bonu, že je tu extrémně pomalý pokrok, kterého jsme doposud tedy dosáhli. A tímto skončím, pane předsedo. Přijdu s několika pozměňovacími návrhy. Eh, chtěl jsem eh, jenom naznačit, že by se to mělo mm, ubírat trochu jiným směrem. Děkuji. Paní Engstrom, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj tady bohužel dnes nemůže být. Vystoupím tedy místo něj. Chci panu Párňou poděkovat za odvedenou práci a možnost vše prodiskutovat. To je dobrá příležitost k dosažení dohody v Paříži. Jak jste správně řekli, financování klimatických změn to je velice důležité pro dohodu v Paříži. Oceňuji to, že adaptační opatření považujete za nevyhnutelná. Musí sehrát ústřední roli v nové dohodě. Pokud jde o náš postoj, tak my si myslíme, že jsou zde některé prvky, které je potřeba rozpracovat dále. Například tady není jasné prohlášení a podpora pro eh, rozhodnutí 16. a 17. konference eh, stran 16. konference rozhodla o tom, že se zařadí odkaz na eh, dodržování lidských eh, práv eh, a že to bude dlouhá, dlouhodobá vize a hovoří se tam o tom, že veškeré kroky směřující k omezování klimatických změn musí respektovat lidská práva. A 18. konference rozhodla, tady cituji, o podpoře genderové rovnováhy a zlepšení zapojení žen do vyjednávání UNFCCC a že je potřeba postupovat v souladu s kyotským protokolem. Toto je další důležitý krok, jak eh, zdůraznit genderový aspekt v klimatických politikách, protože vlastně ženy jsou eh, skupinou, která je značným způsobem dotčena klimatickými změnami. Také mě tady chybí prohlášení o migračních tocích, které jsou způsobeny klimatickými změnami a budou jimi nadále způsobovány. OSN uvádí, že 26 milionů uprchlíků již nyní je hnáno klimatickými změnami a do roku 2050 jich bude 200 milionů a dotkne se to zejména afrického kontinentu a následně pak Evropy. A jak řekl pan Parňo, adaptace a financování to bude zcela zásadní pro zapojení důležitých zemí. Musíme zajistit klimatickou spravedlnost a také eh, obhájit problematiku lidských práv v Paříži. A pokud jde o závazky z Ženevy, klimatické změny, to není jenom záležitost vědecká či environmentální, jde tady také o lidská práva, genderovou rovnost, migrační toky a rozvoj. Klimatická spravedlnost propojuje lidská práva s rozvojem a s dosažením přístupu, který dbá i na lidský aspekt. Jde o to zajistit práva nejzranitelnějších. Klimatická spravedlnost znamená, že se podělíme o zátěž i přínosy klimatických změn. A jak asi víte, tak zvláštní vyslanec pro klimatické změny v rámci OSN hovoří právě o aspektu lidských práv ve svém materiálu. My víme, že skupina zemí vedená Saudskou Arábií pracuje všem proti zapojení této dimenze protože se tam propaguje také eh, aspekt žen. Ale pro Evropský parlament to může být příležitost postavit se za hodnoty, které prosazujeme a za práva eh, všech, nejenom těch eh, některých eh, zemí. Naše skupina tedy předloží pozměňovací návrhy, které se budou týkat lidských práv a genderové rovnosti. Zelení podporují odstavec číslo 5, kde se hovoří o ambicích ohledně snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030. Chceme, aby ten cíl byl sní, byl zvýšen do roku 2030 na 60 Děkuji. Děkuji. Nyní pana Fronte. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Mám pár poznámek, která na, které nám připadají plně začleněny do té zprávy, Jedná se například o jev, který vypadá vedlejší, ale ve skutečnosti úzce souvisí s klimatickými změnami. OSN nedávno revidovalo zvýšení předpokladu nárůstu globální populace. Nyní se očekává, že 9,6 miliard mezi na rok 2050 a skoro 11 miliard na 2100. A dřív ty odhady byly mnohem nižší, protože se e, očekávalo, že nebude takový nárůst v Africe, ale teď je vidět, že ten nárůst bude obrovský a také na africkém kontinentě. Ten fenomén klimatických migrantů se již objevuje a bude mít obrovský globální rozměr a bude důležitou otázkou, na to nesmíme zapomínat – například také u porušování lidských práv, které také souvisejí eh, s klimatickými změnami, jak právě o tom kolegyně hovořila. Je jasné, že narůst populace má obrovský dopad například na spotřebu energie a eh, to je jak v bohatých společnostech, tak v chudých společnostech, protože chudé společnosti chtějí být bohatší, chtějí využívat více energie v současné době fosilní paliva eh, znamenají 87 eh, spotřeby energie a to se za poslední 20 let nezměnilo. To znamená, že když to všechno sečteme a potrhneme, je realistické eh, předpokládat, že budoucí emise CO2 zůstanou přinejmenším stejné, pokud přímo se nezvýší. S tím, jak ti nejchudší na světě budou bojovat eh, za to, aby jejich eh, denní příjem byl vyšší než ty 2 dolary denně. A další bod se eh, týká také vyjednávání v Limě, které jaksi uvízlo, protože to jsou různé názory účastníků na to, jak má vypadat rozvoj Musíme zdůraznit ústřední úlohu Evropské unie při eh, tomto vyjednávání a je zapotřebí, abychom měli čisté eh, svědomí. Ten cíl 20% na rok 2020 je téměř eh, dosažen, ano, také díky ekonomické krizi, ale i proto můžeme nyní promluvit s autoritou a rozhodně, protože my plníme tyto cíle nehledě na přísliby Junckerovy eh, komise, je tu silný tlak na fosilní paliva, to všichni vidíme. Třeba, že bychom čekali eh, jiné pozice zaměřené na obnovitelné zdroje. Ano, ale i nyní v našich sálech slyšíme eh, tyto hlasy ohledně fosilních a jiných energií. A měli bychom především hovořit jedním hlasem. Také bychom se měli zaměřit na úlohu výzkumu. Mnozí výzkumníci nevěří, že by dekarbonizace mohla být dosažena stávajícími technologiemi a že je zapotřebí, aby došlo k dalším technologickým procesům. Všichni se shodnou, že technologie eh, se musí dále rozvíjet a v globální politice se dokonce navrhuje, aby se bádalo ohledně energetických inovačních technologií. Takže to je aspekt, kterým se musíme zabývat a měl by být taky začleněn do té dohody z Paříže. A já bych do toho začlenil ještě také svět vědy a popularizace výsledků výzkumu. Jde o to vnímání, eh, vnímání situace ze strany občanů. Toto vnímání je tu například mnohem silnější ve Spojených státech, ale je zapotřebí mnohé vykonat eh, pro další tedy eh, citlivost a vnímavost ze strany veřejnosti. A na závěr díky EPRS zde máme tento svazek, so più dal basso, basato su contributi volontari stabiliti a livello nazionale. A to by mm, všechno bylo důležité. Musíme mít cíle, které budou závazné prostřednictvím právních prostředků. Závazné prostředky e, musí jít ruku v ruce s těmi ostatními prostředky Jde o to, abychom snižovali eh, emise eh, skleníkových plynů, ale velkou výzvou je změna, transformace ekonomiky, aby byla eh, uhlíkově neutrální. Vážení kolegové, máme tu trochu problém s časem. Já tu mám víc než 20 žádostí o slovo a musím požádat kolegy, abyste nemluvili déle než minutu a půl. A pak budeme muset vám odebrat mikrofon, protože jinak to nepůjde. Petr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Žil Parňo. Zpráva je dobrou, dobrým základem, ale myslím si, že v některých věcech musíme být poněkud realističtější, zejména u těch cílů, tak jak jsou vytyčeny které vlastně jdou ještě nad rámec toho, o čem rozhodl parlament v posledním období a myslím si, že bychom tedy se k tomu měli postavit reálněji. Nicméně tak mm, vlastně čísla nejsou špatná, co se týká globální ochrany proti klimatickým změnám. Bylo dosaženo určitého úspěchu byl to určitý posun, ten summit v vyjednáváních, protože tam byl stanoven cíl snižování CO2 o 40 až 70 na celém světě a spolková kancléřka řekla, že tedy musíme jít tímto směrem a dekarbonizace do konce století, to jsou věci, na které se musíme orientovat a poprosil, požádal bych komisi, aby skutečně zdůrazňovala, aby tyto boty byly zahrnuty také do eh, mandátu vyjednávacího eh, v Paříži musíme skutečně dosáhnout toho průlomu, ve který doufáme. Takže věda, vědecké argumenty musí podloženy u bodu 10 co se týká eh, dopravy a letecké dopravy, tam musíme to skutečně trošku přiostřit. Pokud nebudeme vyvíjet tlak, pokud tak nedosáhneme skutečně dobrých výsledků. A nemůže se to takhle stále. Dobře, už se blížím. Ještě poslední větu nemůžeme to vlastně přesunovat na ostatní instituce, aby vyřešili ty problémy, že oni to neudělají, takže musíme skutečně se zaměřit na reálné výsledky. Děkuji, pan Dan. Thank you, thank you, chair. And... Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Parňo za vynikající zprávu. Zde je klíčová eh, jedna věc, eh, a to vy jste sám zdůraznil. Celá dohoda je důležitá nejenom kvůli samotným klimatickým změnám, ale má to další eh, přesah. Klima se sice otepluje, to je pravda, ale můžeme to vyřešit tím, že si sundáme sako, a, a bude to, bude planeta jenom trošku teplejší, ale o to nejde. To má dopad na zemědělství, na e, populace po celém světě, především na nejchudší země, na rozvojové země mnohem více než eh, na členské státy Evropské unie a právě proto je velice dobře, že vy zdůrazňujete ve své zprávě právě to, že je potřeba v těch nadcházejících eh, diskuzích eh, v Paříži volat po strategii, která zajistí financování pro rozvojové země. To je skutečně klíčová záležitost. Nejde jenom o dosažení potřebné dohody, ale vybudování důvěry v tu dohodu, kterou eh, chceme docílit. A teď musím ještě říci, že ohledně daně z finančních transakcí bude určitě řada diskuzí. Eh, já jsem z Londýna, eh, takže si dokážu představit, eh, že to je velice ořehavá věc. Diskutujeme o ní již velice dlouho a nevím, jestli se to podaří teď vyřešit. Je tady celá řada otazníků ohledně mm, získávání financí celkově. A Obecně tady mohu říci, že eh, podporuji zpravodaje eh, v tom, že uvažuje o zdrojích financování pro rozvojové země. Eh, kvůli nedostatku času ukončím své vystoupení a jenom řeknu, že předložím některé pozměňovací návrhy. Nyní paní Višněvská. Šanovní państwo. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Tady tento dokument se opírá o té tezi, které, které, které často opakujeme zde v Evropském parlamentu každý rok. A to, že vlastně musíme být nejlepšími žáky eh, v oblasti snižování emisí a že potom se k nám všichni ostatní připojí. Ale já nevidím, proč bychom stále měli eh, takto jednat, protože ostatní se nezdá, že by byli tak ambiciózní a nadšení tímto a že a v podstatě nechtějí vůbec snižovat emise nebo v každém případě si nestaví, nekladou tak náročné cíle. Podívejte se na Čínu nebo na Brazílii, USA, ano, ti tam sice snižují emise, ale protože tam vlastně je levný, eh, levný plyn, levnější plyn přístupný než jinde. Takže já si myslím, že bychom měli se zde více dívat na to, zaměřit na to, aby také ostatní něco dělali a neklást si příliš náročné. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl hovořit o téma, tu, o kterém hovoříme často v tomto parlamentu, ale nejprve připomínku k dohodě o klimatu v Paříži. Já vidím tuto dohodu o klimatu téměř tak, takovým prismatem černého mraku. Nevím, co z toho nakonec vyplyne zatím stále o tom hovoříme, je spoustu slov, ale málo činů. Já vám mohu říci také, proč já už často jsem zde slyšel, že musíme dávat pozor na to, vlastně intenzivní chov zvířat je jedním z největších zabijáků klimatu, ale já jsem vlastně nikdy nedostal od komisaře odpověď odpověď. Bavil jsem se s ministriní životního prostředí, paní Hendrix, ona říká, ano, to přece všichni víme, maso, produkce masa, globální zemědělství, to ničí, poškozuje klima, ale vlastně nemáme na to žádné vědecké argumenty, žádnou konkrétní odpověď, takže já se obávám, že Paříž bude podobná katastrofa jako Kodaň nebo ostatní konference, pokud nebudeme mít odvahu šít k dobré základní klimatické politice, patří také politika, kde řekneme snížíme spotřebu masa, mléka, vajec ve skutečně masivní míře. Ale když Bertolt Brecht jednou řekl, nejprve se musí lidé doslova nažvat, potom teprve přichází morálka, já bych řekl, nejprve se lidé musí nažrat a teprve potom přichází klima. Děkuji. Děkuji, pan Balco. Köszönöm a szót. Szeretném jelezni, hogy az előző és a mostani összefügg... Děkuji. Já bych chtěl říci, že bych chtěl diskutovat eh, o tomto bodu i následujícím takže bych chtěl mít stejný čas řečnický jako pana Fronte. Pokud by komise dosáhla toho, že EU povstane v Paříži eh, za 80% snížení emisí roku 2030 a členské státy by toho dosáhly, byli bychom spokojeni. Ne, protože víme i dnes, že EU je zodpovědná za 11 emisí. V Paříži jde o to, že, dva, že ti největší eh, znečišťovači eh, by se měli setkat s tlakem tak, aby byli ochotni snížit své eh, emise. Spravodaj řekl, že bychom měli být ambiciozní a realističtí. Myslím, že je to příliš ambiciozní a nerealistické. Podívejme se na ambiciozní cíle, o kterých se zmiňuje řečník. Z roku 2050 tedy máme snížit CO2 na 80%, v roku 2030 se hovořilo o 50%, pan Ivo Belé se zmiňoval o 40% jako o přijatelné úrovni. Energetická účinnost potom. Tato zpráva chce 40%, pan Belet by přijel 30%. O čem vlastně hovoříme? Že by chtěl tedy být méně zodpovědný za lidstvo na planetě? Ne. Tak to není. On je prostě realističtější. A co se týče postupu při porušení eh, smluv, víme, že to je 300, 3, 344 různých těchto postupů ale ne kvůli tomu, že by tu byl nedostatek zodpovědnosti ze strany vnitrostátních poslanců, ale jak řekl pan Gerbrandy, eh, jsou tu eh, velké eh, finanční dopady, velké náklady. A proto tedy musíme zvažovat i tyto dopady v našich rozhodnutích. Bylo by zapotřebí, abychom byli otevření ke kompromisům a byli zodpovědní v tom smyslu, že budeme mít takové cíle, které jsou splnitelné. Děkuji, paní Šerer-Perík. Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji. V tomto textu jsou velice dobrá místa. Souhlasím eh, s panem Lise například, když se hovoří o klimatické politice, musí to jít ruku v ruce eh, s konkurenceschopností a eh, ty povinnosti, které jsou uloženy evropským podnikům, by měly sloužit jako model. Ale samozřejmě, když je eh, ekonomicky stále více eh, tlačíme, eh, například bychom řekli, že dvě minuty sprchování stačí a podobně. Nesmíme tedy naše ambice a cíle stavět příliš vysoko, protože jinak o ně lidé nebudou usilovat. A v Paříži bychom tedy měli požadovat věci, které jsou realizovatelné. Já pocházím z Nizozemska. A pokud můžeme používat energii z odpadu, ano, měli bychom to udělat, pokud náš odpad ale je spíše na skládkách, tak by se to mělo změnit a různé země by to měly následovat. Úroveň ambicí někdy je tak vysoká, eh, že se nezabýváme tím, že by podniky, například zemědělské, se měly udržet eh, při životě. Děkuji, pane předsedo. Já se nejprve musím obrátit na eh, kolegyni z Polska. Pokud nevíte, proč bychom měli jít dále než kdokoliv jiný, tak se jenom podívejte do historie. Uhlíkové emise začaly tady před 150 lety, před v Evropě. My jsme tedy primárním příčinou eh, oteplování, globálního oteplování. Teprve poté se přidaly ostatní eh, státy, takže je potřeba, abychom začali vynakládat více peněz než dokoliv jiný. Toto je tedy vynikající zpráva, já k tomu zpracuji některé pozměňovací návrhy, které se týkají především lesnictví. Pokud jde o tropické lesy v Brazílii, tak v posledních deseti letech v důsledku eh, odlesňování v Amazonii Eh, přispěli k větším dílem k omezení eh, emisí než my, eh, my tady v Evropě, takže musíme zastavit odlesňování v Amazonii a dalších regionech, protože jedně tak můžeme překonat ty nedostatečné mm, ambice a ten rozdíl mezi našimi ambicemi a realitou. A tady to je jedna z cest. Myslím si, že pokud budeme lépe pečovat eh, o lesy, tak eh, oni nám tu svou eh, tu, tu péči vrátí. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Omario. Monsieur le Président. Pane předsedo, děkuji. Já se pokusím neopakovat to, co zde již zaznělo a navrhnout našemu zpravodaji dvě nebo tři stručné připomínky. První musíme mít na paměti, že 23 let nás dělí vlastně od konference v Riu, která byla tím zakladatelským okamžikem pro společenství států, tím, že tam byly schváleny dva protokoly o zachování biodiverzity a druhý o boji proti klimatickým změnám. Je to už 23 let a 20 let nás dělí od roku 95, to znamená od rámcové umluvy Spojených národů. A před konferencí v Paříži musíme si klást otázku, co se odehrálo během těch 20 let a také o těch problémech spojených s vytvářením mezinárodního řízení nebo zprávy. Je pravda, že toto, tato mezinárodní zpráva věcí veřejných učinila výrazné kroky v rámci protokolu o klimatických změnách na rozdíl od protokolu o biologické rozmanitosti, ale je také pravda, že máme potíže když chceme dosáhnout závazných dohod. Účastnil jsem se zhruba všech konferencí zúčastněných stran od roku 1997. Pamatuji si na konferenci v Kodani, to byla ta velká konference zúčastněných stran, historická. Pamatuji si na to oznámení ohledně nutnosti přizpůsobování se více než 200 miliard euro a víme, že jsou obrovské problémy, když, chceme skuteč, když hovoříme o skutečném provádění. Poslední bod, pane předsedo, domnívám se, že když se bavíme o těch otázkách boje proti klimatickým změnám, tak bychom si měli také položit otázku, která patří do oblasti filozofie, antropologie ohledně otázce štěstí, smyslu, který přikládáme růstu a pokroku, protože pokud si nepoložíme tyto otázky, tak všechny prováděcí politiky se nakonec roztříští a neuspějí. Povník 10-11 miliard obyvatel budou, budou všichni chtít žít západním způsobem. Děkuji. Děkuji, pan Nano. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, zpráva kolegy Žila Parňo se zabývá zajímavými body, se kterými souhlasím, zejména když se vyzývají všechny země, aby také činili pokrok v boji pro, o, o snižování emisí skleníkových plynů a o zavádění konkrétních systémů, které umožní zvrátit tendenci, i když a mý francouzští kolegové to vědí, není vždy eh, vlastně jednoduché slibovat zvrácení jakéhokoliv trendu. Nicméně litují, že nezdůrazňujeme úsilí evropských zemí, co se týká jejich závazku, zatímco ostatní velcí znečišťovatelé se neúčastní tohoto boje. Dále si myslím, že musíme prokázat realismus a konstatovat, že naprostá většina zemí na světě se snaží eh, dosahovat velkého eh, hospodářského rozvoje a otázky klimatu zůstávají stranou. Proč spíše než závazné cíle si nenavrhneme určitou cestovní mapu, abychom zvrátili eh, ekonomiku globální, spíše v lokální ekonomiku zaměřenou na rozvoj lokálních technologií, které by umožnily Evropě plnit své závazky. Tím bychom získali v rámci obchodní politiky Eh, podpořili bychom rozvíjející se ekonomiky, které by byly méně znečišťující a snížila by se ekologická stopa na životní prostředí. Děkuji. Děkuji, paní Utland. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za tento ambiciozní postoj. Obecně za to to vypadá velice dobře. A tento návrh souzní s těmi nárůsty ambice, které já podporuji. Ale možná to jedna věc chybí. A to jsou očekávání od dalších velkých znečišťovatelů. A neměli bychom tedy mít očekávání na zvýšení úsilí jen v EU, ale i také u těch dalších velkých znečišťovatelů. Také by bylo zapotřebí mít jasný text ohledně snižování emisí, kde všichni partneři musí přispět na základě svých relativních možností eh, vzhledem k současné situaci. Zvláštní pozornost musíme zaměřit na ty nejméně rozvinuté země a na jejich situaci. Eh, Tady se zabýváme financemi a úpravou eh, textu, aby umožnil progresivní dohodu. Já bych ještě chtěla zmínit nakonec, že jsem byla členkou delegace za výbor Envy a eh, je zapotřebí, abychom podporovali všechny zúčastněné strany ehm, aby se tedy e, zavázaly například nejen země, ale i ekonomické e, sektory, abychom e, o tomto měli jasnou představu. Například třetí největší země této skupiny Marshallovy ostrovy by se eh, takto měla eh, začlenit a jsou to další země, které by měly mít ambiciozní cíle, takže si myslím, že se nám určitě podaří ty, tak ten text nějak sjednotit. Děkuji. Slovo má komise, aby nám mohla sdělit svůj názor na stanovisko parlamentu. Děkuji vám ještě jednou, pane předsedo, děkuji také za velice včasnou diskuzi. Je eh, velice užitečné slyšet hlasy z reality po dvou týdnech v týdnu, eh, kdy by eh, se také hovořilo o těch vyjednáváních. Ano, ten pokrok je pomalý, o tom jste hovořili a já to uznávám. Tuto frustraci prožívají i vyjednavači, ale musíme se na to dívat jako na postup krok za krokem je zapotřebí vybudovat důvěru eh, v, v celistvost eh, tohoto procesu a eh, v budoucí francouzské předsednictví a v přístění jednotlivých stran. Takže tam je zapotřebí vybudovat důvěru mezi jednotlivými stranami a státy. A také jsme dosáhli jasné dohody ohledně toho, jak budeme postupovat dál. Takže to e, opravdu dokazuje, že e, bychom měli být připraveni dobře a mít výsledky e, v prosinci. A očekáváme ambiciozní výstup z té pařížské konference. Také bych se ráda připojila k poslancům, kteří děkovali panu Parňu za velice komplexní zprávu tento návrh eh, usnesení je z velké části sdílen eh, komisí, zmiňuje se o důležitých mm, bodech. Ano, musíme posilit transparentnost, také bereme na vědomí ty inovativní myšlenky, které jste, eh, které jste, na které jste poukázal. Ano, je zapotřebí dále zkoumat situaci a další vývoj. Co se týče ICAO a IMEO, to jsou další velká témata, pro usnesení, stejně jako opatření ohledně transparentnosti, eh, ohledně dalšího mm, procesu přeskumu a zodpovědnosti. Eh, témata, ve kterých se tak úplně neschodneme, jsou dlouhodobé cíle a úrovně ambicí EU. Eh, v Bonu jsme měli příležitost hovořit o snížení o 40 s našimi partnerskými zeměmi. A, a musím říci, že to naše rozhodnutí, naše cíle jsou zdaleka nejvyšší, e, široko daleko. A e, musíme tedy hájit toto, e, tuto naši zásadu, protože to je celá řada dalších zemí ke dvacítky které jsou i v OECD a ještě s takovýmto cílem nepřišli a my bychom opravdu měli volat po komplexním eh, působení, po komplexní aktivitě. Takže eh, musíme říci, že EU už má svoji mm, tedy vedoucí pozici a měli bychom sebou strhnout další země. Eh, také si myslíme, že když zvážíme, jak obtížné eh, bylo dosáhnout eh, správných pojmů jen na G7 v červnu, tak bychom neměli příliš daleko, abychom se příliš nevzdálili od našich dlouhodobých cílů. Sdělení komise edifikuje 60%, což by mělo být takový střednědobý cíl a doufáme, že se shodneme se závěry rady, že by to mohlo být v roce 2100 na ještě eh, lepší, ale uvidíme, jak to bude postupovat dál. Děkuji. Předávám slovo panu Parňo, aby mohl uzavřít eh, toto téma jako zpravodaj. Ano, děkuji vám všem, děkuji vážení kolegové, děkuji stínovým zpravodajům za e, vaše povzbuzení, ale také současně za vaši vůli k tomu, aby ta zpráva se zlepšila, aby pokročila kupředu, tak jak řekla zástupkyně Evropské komise. Je to vlastně, musíme kout e, skutečně to železo, je to vlastně uzdí, je to jako práce zednická taková stavě, to je tam důle, byla, zazněla důležitá věta a to, abychom v následujících týdnech, týdnech šli cestou dialogu, protože pokud jsem uvedl určité cíle, které se mi zdají, které se nám zdají, nám sociálně demokratické frakci ambiciozní, tak zároveň, a tím se vracím k tomu, co řekl ten, který eh, je řekl odůvodněně, ale neposlouchá mě, takže já zaznělo zde mnoho pěkných věcí, neposlouchá mě. Já vlastně mohu říct, že souhlasím s tím, kteří z nás správně jsou považováni za moudré. Ano, máte pravdu, vážený Karl Heinz Florenci. Jakožto moudrý muž, je, máte pravdu, že teď se musíme spojit, místí noví zpravodajové a já, aby abychom dosáhli tohoto kompromisu, ale současně jsem chtěl postupovat tak, abychom také měli tyto ambice, protože to je cesta, kterou si musíme vytýčit. Nesouhlasím zcela s tím, co zde zaznělo ohledně návrhů, které by nemusely být reálné pokud to, že jsou reálné, to je, že je sdílíme od roku 2009, od těch jednání, včetně Kodaně, takže jsou to ambiciozní cíle jistě, ale jsou realistické a zde souhlasím s Karl Heinzem Florencem, Potřebujeme samozřejmě jít kupředu, soustředit je, se skupit, musíme být stejnorodí, pokud chceme, abychom byli vyslyšeni. A Karl Heinz Florenz má také pravdu ohledně financování těch zelených eh, investic je potřeba také vysvětlovat obyvatelstvu jak ty prostředky budou vynaloženy, protože samozřejmě ty finanční prostředky potřebujeme, ale pokud nás obyvatele naší planety nepochopí, pokud nepochopí, proč ten zelený fond nebo proč tady tyto finanční prostředky mají být použity, na co, tak vlastně mineme ten náš cíl to jsem říkal na začátku mého příspěvku a říkám to vlastně na začátku mé zprávy, že je skutečně naléhavá situace, je tady nebezpečí, planeta je ohrožena, takže je naléhavě nutné, abychom v rámci konference COP21 se všichni sešli a shodli. Je pravda, že musíme ještě jít více ku předu v rámci té konference, ale myslím si, že naše role jakožto poslanců je, abychom byli těmi vyhýbkáři a abychom současně eh, předkládali návrhy, které budou takové, aby nám umožnili být ještě jasnější, důraznější v rámci COP21. Musíme najít mezi sebou schodu, aby se nám potom podařilo dosáhnout schody s Evropskou komisí a s Evropskou radou, protože Evropanům se musí podařit přijít spojení a prosadit tady tuto zprávu, tyto cíle při příležitosti té konference COP21. Takže v následujících dnech a týdnech se sejdu se stínovými zpravodají, abych vám potom mohl navrhnout, eh, předložit ještě další návrhy, které nám umožní skutečně, jak říkám, eh, dosáhnout co možno nejširší schody zde ve výboru Envy nejdříve, ale potom samozřejmě také u všech eh, poslanců Evropského parlamentu. Myslím si, že je zde naše důvěryhodnost, která tímto bude posílena. Děkuji. Děkuji. Na závěr jenom připomenu, připomenu termín pro pozměňovací návrhy, což je 17. června v 18 hodin. červenci 15. budeme projednávat pozměňovací návrhy, 22. září budeme hlasovat a na plenárce by se zpráva měla objevit v říjnu. Dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání, což je snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003 lomeno 35. Máme tady stanovisko e, ke zprávě Julie Gerling Dostali jsme také 521 pozměňovacích návrhů, 94 z výboru ITRE a AGRI, které zpracovávají stanoviska a začneme tedy posouzením pozměňovacích návrhů. Předávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. My jsme o tomto již diskutovali eh, na výboru a to dvakrát, takže nemá smysl, abych teď znovu vše procházela, protože všichni znáte podstatu této zprávy. Podívám se tedy pouze na hlavní záležitosti, které vzešly z pozměňovacích návrhů. První věc, kterou chci říci, je, že se musíme rozhodnout u dvou záležitostí. Je tady totiž několik pozměňovacích návrhů, které chtějí odstranit metan z působnosti směrnice a je to z více než jedné politické skupiny, takže to určitě bude věc, o které budeme muset rozhodnout. K dispozici zatím nemáme žádný kompromisní návrh, ať už ve prospěch odstranění metanu či eh, proti tomuto návrhu. Eh, druhá věc, to je otázka rtuti. Opět máme tady návrh eh, od více než jedné politické skupiny. Poslanci navrhují začlenění rtuti do působnosti směrnice. A opět je to rozhodnutí, které bude muset náš eh, výbor učinit. Opět zatím nemáme k dispozici žádný kompromis, asi ani v tuto chvíli nezamýšlím žádný zpracovávat. Ještě bych řekla to, co jsem řekla na zasedání stínových zpravodajů, a to, že pokud eh, zařadíme novou znečišťující látku, tak to bude muset eh, projít posouzením dopadu ještě předtím, než tomu můžeme opravdu přistoupit před plenárním zasedáním a hlasováním na plenárce. Já už eh, jsem se ptala komise, eh, vím, že to bude velice zdlouhavý proces. Stanovisko ITRE eh, zahrnuje oba dva znečišťující prvky, což může být trochu, trochu překvapivé, to znamená, chtějí odstranit metan a zařadit rtuť. Nejde tedy pouze o názor poslanců našeho výboru, e, evidentně se to tedy projevuje i v dalších výborech, je to i ze stanovisku ITRE. A tím se dostávám k problematice amoniaku, což už není úplně tak jednoznačné. E, některé pozměňovací návrhy e, už jste k amoniaku podali, týkají se příloh a řada poslanců žádá mechanismus flexibility v případě amoniaku a to na základě eh, toho, že v budoucnu eh, by mělo být možné znovu problematiku amoniaku eh, posoudit a případně tedy tento prvek přehodnotit. Uvidíme, zda tady bude nějaký prostor pro dosažení dohody v rámci našeho výboru. V prvních diskuzích se stínovými zpravodaji se jasně ukázalo, že zatím nikdo nemá chuť eh, vytvořit nějaké komplexní eh, kompromisy, kdybychom eh, tedy skutečně vyřešili všechny tyto sporné záležitosti celkovým eh, kompromisem, takže prozatím zůstávají ty eh, jednotlivé záležitosti oddělené. Řešili jsme také to, zda cíle do roku 2025 a v některých případech i do roku 2030 by měly být závazné či nikoliv. Opět jsme nedosáhli žádné obecné schody. Ještě projdu některé další oblasti, ale nechci to tu probírat příliš podrobně, protože vše projednáváme podrobně se stínovými zpravodaji. Takže o co jde? Jde o flexibilitu eh, v námořní dopravě. Tady se shodneme asi, že by měla být odstraněna. Některé mm, členské státy ovšem eh, by chtěly ponechat jistou flexibilitu v této oblasti celkově, ale spíše je tady příklon k odstranění. Vedli jsme také diskuzi o financování. Ve své zprávě eh, jsem hovořila o přístupu k financování a teď máme na stole kompromisní pozměňovací návrh, tak já doufám, že bude přijatelný a bude všeobecně podpořen. Eh, podobně přístup ke spravedlnosti a otázka konzultací. Já doufám, že tady se nám podaří dosáhnout schody co je trochu komplikovanější, eh, to jsou kontrolní programy pro národní emisní eh, stropy, konkrétně míra ambicí, která má být projevena eh, v té zprávě a v přílohách. Jak víte, tak Parlament si provedl doplňující posouzení dopadu, což pro poslance je základem pro řadu pozměňovacích návrhů. Takže jsme vedli diskuze o tom, Eh, zda ta míra ambicí je eh, přijatelná, proveditelná či nikoliv. Budeme o tom diskutovat dále, ráda si vyslechnu i vaše názory. A na závěr chci říci, že včera eh, toto projednávala rada hovořili o tom vůbec poprvé a bylo to docela nečekané, protože ještě před několika týdny mě předsednictví ujišťovalo, že se to na program nedostane, ale je to dobrá zpráva, že se tak stalo. Nevzešlo z toho jednání nic konkrétního, snad jenom eh, indikace, že rada je sjednocená, pokud jde o odstranění metanu, takže nad tím je potřeba se zamyslet, až budeme ve výboru hlasovat. A kromě toho by chtěla nastavit určitou flexibilitu, pokud jde o amoniak. A podobný názor vyjádřili i někteří poslanci v pozměňovacích názorech, takže, návrzích. Pardon. Takže to budou určitě věci, které budeme muset rozhodnout. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nejprve zde chci přivítat skupinu návštěvníků z Kalábrie. Pozval je pan Pavluči, takže jsme velice rádi, že jste mezi námi. a budeme pokračovat v naší práci. Předám slovo stínovým zpravodajům, nejprve pan Giseke a poprosím vás, pokud je to možné, o stručnost. Děkuji, na Herr Ich werde versuchen. Děkuji, pane předsedo, pokusím se. Chtěl bych poděkovat zpravodajce Julie Gerling a stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali velice dobře a konstruktivně. Chtěl bych se zmínit o těch bodech, kde jsme dosáhli konsensu. Otázka Euro 6. Mluvíme o emisích za podmínek, takže to jsou vlastně názory, kde jsme se shodli napříč frakcemi. Myslím se, že bychom, by to komise měla, protože pak je zde otázka flexibility. U eh, námořní dopravy zde bylo dosaženo také, konsen, také konsensu pro zvyšování flexibility eh, co se týká tedy snižování eh, do to, bychom, to by mělo být jako určité přídavné opatření. Co se týká přístupu k financování tohoto bodu, tak zde jsou členské státy vyzývány, aby to prosazovali při uplatňování cílů souvisí to s programy jako například Horizon 2020. Další nekritický bod jsou pokroky při provádění směrnice, toto je spíše technické téma, pět z pěti let na tři roky je zde navrženo zkrácení, takže toto si myslím, že by nemělo být kritické. Teď se dostáváme k těm kritickým bodům. Teď jsou zde, to jsou otázky, které by se měly zahrnout do obsahu působnosti. Byla, jedná se o emise rtuti, o tom se vlastně jednalo a zde si myslím, že bychom měli dosáhnout eh, většiny v Evropském parlamentu romském parlamentu, takže jsme jasně proto, aby skutečně se provedlo žádné posouzení dopadů. Nejde o to, zda tuť ano nebo ne, ale o to, že komise vlastně nepředložila ten návrh a skutečně je potřeba, aby předložila žádné posouzení dopadu. Otázka metanu je také relativně kontroverzní. My jsme toho názoru, že by metan neměl být zahrnut do tohoto textu. E, patří to, to obsaženo také v systému obchodování s emisními povolenkami, takže by to nemělo být regulováno zdvojeně. Takže myslíme si, že to, co bylo předloženo ministry, že aby metan byl z tohoto výmut, tak to tím souhlasíme. Cíl amoniaku do roku 2030, ten je určitě velice ambiciozní a nemyslíme si, že je úplně realistický. V některých členských státech by měli, mělo takovéto snížení obrovské dopady na ekonomiku, zejména na zemědělství. Musíme vlastně toto zohlednit. Říká se tam, už dos, bylo dosaženo z 90% téměř na 30% snížení, takže to si myslím, že už členské státy zde udělali mnoho. Uh, už jsme předložili určitý návrh v prvním kole. Ještě s EPP se pokusíme eh, dost předložit, zpracovat kompromisní návrh. Otázka je, zda potřebujeme ty mezicíle roku 2025 a ty cíle v mezidobí vlastně můžou vést zase k určitému zvyšování nákladů, takže zde musíme být opatrní a zohledňovat také vyšší investic. Členské státy potřebují flexibilitu při dosahování cílu do roku 2030. Máme různé instrumenty flexibility, ten tříletý průměr z Jeteborského protokolu a e, budeme se zasazovat o to, aby tyto nástroje pro flexibilitu byly zachovány. Potom samozřejmě zohledně, zachování určitých legislativních textů by mělo být eh, zachováno, zejména co se týká flory, fauny, mm, chráněných oblastí. Tam bychom se měli vyhnout zdvojované regulaci a eh, zákony by se měly prosazovat jednotně. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat zpravodajce. Děkuji, pan Dans. Děkuji, pane předsedo. A ještě jednou eh, děkuji paní zpravodajce za její dosavadní práci a také jinovým zpravodajům a sekretariátu. Mnoha bylo vyřčeno ohledně společné dohody, eh, flexibility a posílení eh, povinností poskytovat informace je zapotřebí i to emise, jak bylo řečeno. Důležitý je také přístup ke spravedlnosti, zajistit, že veřejnost a nevládní organizace budou mít příležitost a možnost jednat, pokud vlády nebudou plnit své eh, povinnosti. Jak bylo zmíněno, je tu celá řada oblastí, kde se obtížně budou hledat kompromisy. My budeme pokračovat v duchu spolupráce a budeme se snažit najít nějakého společného jmenovatele. Jako SAD se budeme držet velice jasně našich argumentů ohledně úrovně ambice, jak už bylo řečeno, je zapotřebí zvýšit mezi politickými skupinami, ale nejen u nás, ale FDD, GUE, Zelení a ALDE. Toto uvádějí a půjdeme dál. Chceme, aby zde bylo více větší prospěch pro eh, zdraví a eh, aby zde byla větší efektivita nákladů. Co se týče hodnocení dopadů, chtěl bych zdůraznit, že máme obecnou dohodu o energetických eh, politikách a klimatických politik. A například při posledním hodnocení dopadu Evropský parlament na to bere ohled, zatímco Evropská komise nikoli, takže naše texty budou pravděpodobně přesnější než od komise. Máme zde eh, scénář roku 2030, kde jsme diskutovali o různých možnostech a eh, například eh, v tomto případě bychom mít nové hodnocení a na tomto stavět já bych chtěl zvednout sklenici mléka. Prosím, to je nizozemské mléko. Já jsem byl obviněn, že chci zničit mlékárenský průmysl v Nizozemsku, takže abych toto zaplašil, tuto představu, tak se teď dám mléko. Je velice dobré. A proč tomu se říkal pan Ek? Je tady? Není. Má samozřejmě pravdu, že kdybychom přestali jíst maso a pít mléko, vyřešili bychom e, problémy s emisemi, e, například schovu dobytka, ale měli bychom jiný e, dopad a přišli bychom o zdroj proteinu v naší stravě. Takže já jím maso, piju mléko, řídím auto když jsme viděli, co lze všechno učinit v jednotlivých sektorech, je zapotřebí si připomenout, že v jiných sektorech dostatečné činy a akce ještě provedeny nebyly. E, zemědělství také musí zde sehrát svoji úlohu. Jsou to prosté principy na vytvoření rovných příležitostí pro všechny aktéry. A také se chci zmínit o stanovisku EPP ohledně dvojí eh, reglementace. Nyní to je konkrétní cíl snížení emisí metanu. Samozřejmě členské státy mají plnit celkové cíle skleníkových plynů, jejich snižování tedy. A víme, že eh, metan je eh, velice škodlivý plyn. Co se týče nakolové efektivity, Mnohé členské státy, včetně Nizozemska, už jednali, tak, abychom dosáhli udržitelným způsobem eh, dosažení tohoto cíle. Potom vítáme začlenění rtutě ze strany ITRE. Ano, my bychom to také chtěli prosadit. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji, paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. I za mě velké poděkování paní zpravodajce, která se snažila s těmi několiky ty pozměňujícími návrhy eh, nějak alespoň částečně pracovat a myslím si, že ty kompromisy, které připravila, jsou určitě dobrým základem pro to, abychom našli nějakou závěrečnou schodu. Eh, to, co je třeba říct si, je, že téma znečišťujících látek v ovzduší je vůbec tím nejdůležitějším tématem, kterým se v Evropském parlamentu zabýváme, protože ono bezprostředně ovlivňuje zdraví občanů všech evropských států. Eh, určitě je příjemné a milé, že v minulých letech bylo dosažené značného pokroku zejména v redukci emisí oxidu síry a oxidu dusíku, především v průmyslu. A je zcela správné, že v nové směrnici se objevuje nová kategorie prachu PM2,5, která způsobuje dnes již prokazatelně značné zdravotní problémy, nicméně ještě před několika lety de facto nebyla ani měřitelná, ale určitě tohle to je směr, kterým bychom se chtěli vydat. Vítám také velmi pozměňující kompromis ohledně Eura 6, který obrací naši pozornost k emisím z dopravy, které jsou vysoké, je třeba je snižovat a velmi často se na ně zapomíná. E, nicméně, myslím si, že bychom při přijímání závazků měli respektovat investiční cyklus obnovy technologií, které v energetice, který v energetice a v průmyslu je minimálně 10 let. A proto stanovování postupných limitů na kratší dobu je dost těžko splnitelné. Když jsem se minule k tomuto tématu vyjadřovala, tak jsem se ptala zástupců Evropské komise na soulad této směrnice se směrnicí eh, o snižování emisí, eh, o snižování eh, průmyslových emisí. A nedostala jsem na to odpověď. Opravdu by mě to zajímalo, protože si myslím, že v řadě věcí se ty dvě směrnice potkávají. Ale to, co je možná nejdůležitější. Já úplně nezdílím názor paní zpravodajky, že se na Evropské radě nic neudálo. Podle mých informací to nebylo pouze o amoniaku či metanu, ale bylo to o tom, že eh, vlády členských států eh, mají přesně opačný názor, než který máme my jako výbor pro životní prostředí. A já se tady trošku obávám, abychom přehnaným radikalismem nedospěli k tomu, že nakonec nebude možné přijmout žádný návrh, protože v tom návrhu je už dnes řada velmi pozitivních věcí, které bychom potřebovali. A nerada bych ty mantinely stavěla tak, že pokud tam něco nebude, ať už se to bude týkat závazných cílů či nějakého období, tak to je pro nás prostě nepřijatelné. Ono cokoliv se v tom návrhu objeví, ať už, je to, eh, ať už jsou to emise z dopravy a jejich omezení, ať je to například ta PM2,5, ať je to metan, ať je to amoniak, tak vždycky nám tomu ovzduší pomůže. A já bych se opravdu bránila tomu, abychom tady přijímali něco, co již dnes víme, že je vlastně neprosaditelné v rámci trialogu nadále. A minimálně bych to měla ráda vydiskutováno předtím, než to bude tady odsouhlašeno, protože si myslím, že to není náš cíl. Eh, to, co, na co bych ještě jednou ráda upozornila, a myslím si, že by to také mělo být v přijetí této nové směrnice. A to je, že už nepřipustíme žádné výjimky. Protože my jsme je připustili u té původní směrnice, do dneška i některé členské státy Evropské unie aplikují, do dneška na ně nemůže ani Evropská komise, ani my jako Evropský parlament, prostě vůbec nikdo. A dodnes díky tomu, že se některé členské státy chovají zcela nezodpovědně, vypouštějí několikonásobně větší limity, než mají už podle stávajících směrnic mít povoleny, tak eh, dochází k eh, tomu, že jsou postižení a zdravotně, velmi silně zdravotně postižení občané jiných členských států, které se uměly s tou směrnicí vyrovnat a limity plní a přesto všechno vzduch nezná hranice a my docházíme k tomu, že nějakým způsobem nejsme schopni těmto občanům pomoct. Proto bych velmi apelovala na to, abychom minimálně v přijetí tohoto závazku a i následně, pokud by o něm hlasovala rada, tak nepřipouštěli žádné další výjimky, protože tyto výjimky způsobují jenom zlo a jenom zhoršení života, kvality života občanů Evropské unie. To je od nás všechno, my se dál moc těšíme na spolupráci. Myslím si, že ve většině těch kompromisů, tak jak jsou navrženy, jsme schopni najít schodu a podpořit je již v té podobě s malými úpravami, tak jak byly navrhnuty. A opravdu ještě jednou moc děkuji paní zpravodajce za velmi těžkou práci a za sebe říkám, že bych jen byla velmi ráda, abychom zbytečně netlačili eh, na pilu, jak se říká, ale opravdu dosáhli tomu, že občanům Evropské unie pomůžeme. Děkuji. Thank you very much, Mr. Gerbendi. Děkuji, není pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Bohužel Katrin Perder tady dnes nemůže být, takže ji zastoupím a vyjádřím se jejím jménem. Jednak se těším na ten okamžik, kdy Septans eh, poté, co urazil producenty, eh, aby urazil příště producenty whisky. Ono to potom bude tady zajímavější, než eh, když se dotkne producentů mléka. Ale teď k problematice ovzduší. To je samozřejmě velice důležitá věc, jde o kvalitu života evropských občanů. Oni nemají na výběr, zkrátka musí dýchat vzduch, který je kolem nás. A to, že nemají na výběr, znamená, že jde o společné dobro nás všech, je na nás, abychom zajistili čisté ovzduší, aby bylo co nejčistší. Možná to bude nákladné, to ano, ale nepřijímám argumenty, že stovky milionů eh, občanů mají na to, aby si koupili nový smartphone a čištění ovzduší je najednou příliš nákladná věc. Na to eh, nehodlám přistoupit, je to věc, kterou musíme udělat, máme eh, je to na nás jako na odpovědných evropských politicích. Pane předsedo, chci poděkovat Julie Gerling za práci, kterou odvedla jako zpravodajka a také za pokrok, kterého se jí podařilo dosáhnout na dvou posledních zasedání stínových zpravodajů. S tím, tím je paní Birdr velice potěšena, je také potěšena kompromisními návrhy, pokud jde o snížení, eh, povinné snížení do roku 2025, to, že to bude povinné, je velice důležitý pokrok. Také panuje schoda, že standardy Euro 6 Eh, musí být naplněny, musí být důsledně implementovány a to, co možná nejdříve. Nebudu opakovat to, co již řekli kolegové přede mnou, ale chtěl bych se soustředit na dvě záležitosti, jednak na míru ambicí celého návrhu, eh, což Čuli také eh, okomentovala. Pro ALD je zásadní, abychom si nastavili ty ambice skutečně vysoko. Myslím, že bychom se neměli umírňovat, protože pak by třeba komise stáhla celý návrh, nebo protože bychom se báli toho, co na to řekne rada. Já si myslím, že musíme být skutečně extrémně ambiciozní a že musíme dostat očekáváním evropských občanů. Další věc to je úloha zemědělství. A tady se dostávám k metanu a amoniaku. Tak za prvé, závěry včerejšího zasedání rady já tady nejsem žádný odborník eh, na eh, závěry rady, ale kdybych to měl ocitovat, eh, tak někteří ministři přivítali návrh ponechat metan v rámci působnosti této směrnice, já si myslím, že to neznamená, že téměř jednomyslně to chce rada vyškrtnout. Možná mm, Julie ví přesněji, co se odehrálo na radě. Pokud jde o metan, tak obecně bych chtěl říci, že nejde o technické rozhodnutí, nejbrž o rozhodnutí politické. E, zda vyčleníme, vyřadíme, vyškrtneme meta nebo ne, to je politické rozhodnutí. A já nevidím žádný důvod, proč bychom měli říci, že jedno průmyslové odvětví je tak důležité, že e, kvůli tomu ho zcela vyloučíme e, z diskuzí o kvalitě ovzduší. S tím nesouhlasím. Skutečně žádný takový důvod neexistuje. Leda, že by tady byl nějaký politický důvod. Slyšel jsem argumenty eh, o jiných evropských legislativních návrzích, ale myslím si, že to není pravda. Není tady žádný jiný legislativní návrh, který by se konkrétně soustředil na metan. Je to součástí legislativy o klimatických změnách, to ano, ale necháváme na členských státech, eh, zda budou eh, řešit jiné skleníkové plyny anebo metan. Takže mm, vlastně neexistuje mm, žádný cíl, jiný cíl pro metan. Takže pro moji frakci je zásadní, abychom eh, to eh, zde měli. To je tedy asi ta nejdůležitější věc, nebo ty nejdůležitější věci v tomto návrhu. Podobně eh, k amoniaku. Vyškodnutí amoniaku by celý návrh rozmělnilo, tak aby to omezilo snižování mm, emisí pevných částic. Takže já si myslím, pane předsedo, že je skutečně zásadní, abychom si udrželi vysokou míry, míru ambicí za Evropský parlament a věřím, že díky paní zpravodajce se nám podaří dosáhnout ambiciozních kompromisů. Děkuji. Thank you very much. now Mr. Taylor. Děkuji, pan Taylor. Čink hovoří mimo mikrofon. Sorry. Good afternoon. Dobré odpoledne. Já jsem Keith Taylor. A jsem tu za sněmového zpravodaje z politické skupiny eh, zelených, který se omlouvá za Basa Ikuta. Eh, ten návrh z komise je příliš eh, nízký, mám příliš nízké ambice. Evropský parlament provedl sám hodnocení eh, dopadu a eh, ukazuje, že lze zlepšit eh, znečištění vzduchu za nižších cen. Ty povinnosti do roku 2050, pokud by se staly závazné, tak my bychom vítali velkou většinu těch, mm, těchto návrhů. A chtěli bychom poděkovat paní zpravodajce za veškeré návrhy. Možná ji ale nepřekvapí, že její návrhy nesahají pro eh, nás příliš daleko. A proto navrhujeme vyšší ambice, vyšší úroveň ambicí. Eh, komise hovoří o maximálně technicky proveditelných úrovních. Ale ono to neznamená skutečné maximum, protože analýza komise nezohledňuje technologické zlepšení anebo technická řešení která jsou dnes již možná. Ale určitě nepůjdeme níž, eh, než co eh, doporučuje eh, hodnocení Evropského parlamentu. Když se podíváme na výdaje pro naši společnost způsobenou nekvalitním vzduchem, a jak toto je možné řešit, je jasné, že to je pro nás výchozí linie. Každý sektor musí přispět, včetně zemědělství. A proto odmítáme eh, ty mechanické eh, čísla pro metan nebo čpavek. Víme, že metan by měl být eh, vyňat a za něj by měla být začleněna rtuť. A to, by, to ale ukazuje, jak je silná zemědělská lobby. A já bych chtěl říci kolegům, že jako poslanci bychom neměli ztrácet ze zřetele společný zájem občanů v Evropě. Čpavek eh, je eh, škodlivý, eh, metan způsobuje nízký ozon a je to velký, tyto plyny způsobují velký objem znečištění v našem vzduchu. Máme tedy údaje a víme, že to je celá řada opatření, která lze přijmout a nestojí buď nic nebo velice málo. A je zapotřebí prostě začít jednat. Co se týče začlenění rtuti, i ve výboru ITRE který pokaždé není na stejné vlně s námi, tak oni si uvědomují, že je to zapotřebí udělat, protože rtuť se akumuluje v potravinovém řetězci a neomezuje se mm, do eh, geografických hranic. Stačí se zabývat celkovými emisemi eh, rtuti do vzduchu. Evropská unie eh, se již vyslovila a je zapotřebí, aby tato slova byla převedena do činu. Pak tu jsou jiné Eh, méně kontroverzní eh, eh, případy jako zajištění přístupu z společnosti ke spravedlnosti, zrušení flexibility, kde to není zapotřebí. A věříme, že se nám podaří nalézt společný široký konsenzus pro kompromisy. Děkuji. Pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Připojuji se k kolegům, kteří hromadně ocenili práci kolegyně Gerling. Děkuji tedy za doposud odvedenou práci a zejména ohledně definice prostoru pro kompromis. Do nich začlenuje i některé z našich pozměňovacích návrhů zaměřených na to, aby občan byl ve středu rozhodovacích procesů. Například u informací tam podle ruské mm, mm, umluvy eh, chceme umožnit to občanovi, aby žil v takovém prostředí, které mu zaučuje eh, blahobyt a zdraví. Například to je přístup ke spravedlnosti. A my jsme chtěli zjednodušit eh, přístup k administrativním nebo soudním eh, postupům, kde by mohli občané se postavit proti neplnění stávajících legislativních aktů, aby byl vytvořen zvláštní nezávislý orgán s cílem hodnotit Eh, správnost eh, informací a adekvátnost přijatých kroků. Není ale jasné, jakou úroveň eh, ambicí si chce stanovit Evropská unie s cílem roku 2030. Můžeme dosáhnout pozitivní výsledku jen, když ty vnitrostátní emice z roku 2025-2030 povedou k nejvyššímu proveditelnému snížení emisí Eh, což souvisí, nebo to musí být pojmáno v součástí našich politik eh, zaměřených na klima a energetiku. Eh, pan Gebrandy už se k tomuto také vyjadřoval. My nechceme ani čpavek, ani metan odstranit ze seznamu. Chceme začlenit rtuť a chceme, aby to bylo zhodnoceno v hodnocení dopadu, protože rtuť je nesmírně toxická látka, zejména když se změní v metylmerkur, dostane se do potravina, eh, potravinového řetězce, zejména do ryb, a může zásadním způsobem poškodit buněční nervový systém, imunitní, reprodukční systém, může způsobit eh, poruchy v rozvoji mozku, může pronikat s placentární stěnou a je tady eh, ve vysoce rizikové kategorii eh, látek. Podporujeme tedy tento cíl a je pro nás zásadně důležitý. Děkuji. Pan Dorfman. Ehm, ano, já bych se chtěl zmínit o dvou bodech kde také předložím, posměňo, jsem předložil pozměňovací návrhy. Jsem proti, abychom vyňali metan, já si myslím právě v zemědělství, emise při chovu, v chovu zvířat a všechno to, co říkáme, je pravda, ale musíme si být také vědomi toho, jakým způsobem je možno dosáhnout toho snížení. Nemůžeme prostě zvířatům poručit, že mají méně eh, vyměšovat, tak by buď museli zemědělci mít méně zvířat, anebo tedy mít případně nějaké nové techniky, které by eh, odfiltrovávaly tyto emise nebo eh, odstraňovaly, museli by eh, takže museli by vlastně mít zařízení vybavená takovým touto drahou filtrační technologií a toto vlastně Eh, si myslím, že poměrně tedy není úplně jasné. Dva pozměňovací návrhy jsem po, předložil, kde vlastně jde o to, aby alespoň ty menší zemědělské podniky tedy byly vyňaty tady z této regulace nebo z této podmínky, z této podmínky protože to by mělo velmi negativní důsledky protože bychom potom vytvořili situaci, kdyby vlastně provozování tady těchto malých eh, strukturovaných eh, rodinných farem nebo mm, zemědělských podniků nebylo eh, hospoda- ekonomicky možné a toto si myslím, že bychom neměli do- dosáhnout. Děkuji. Děkuji, pan Gertr, děkuji. Já si myslím, že jsme na dobré cestě. Samozřejmě je zde pár věcí, o kterých je potřeba ještě diskutovat. Určitě je důležité se starat o dobrou kvalitu vzduchu, nicméně ty cíle musí být realizovatelné. Jsem spokojen v zásadě s tím, co je zde navrženo v oblasti rtuti, to mohu podpořit protože také v, různé, v mém volebním okrsku nebo jsou různé regiony, které žijí z cestovního ruchu a naproti vlastně eh, byl postaven po podnik těžkého průmyslu a když vlastně toto poškozuje velmi klima, tak to je špatné když tak unikají vlastně na tom ostrově tak eh, ško, takové škodliviny, takže se velmi proto, aby také výbor pro životní prostředí se zasadilo to, aby rtuť tam byla zahrnuta. Myslím si, že je to politická vůle parlamentu a aby také při tom jedna, vyjednávání s radou a potom také s komisí bylo zajištěno, aby vlastně toto bylo prosazeno. Politická vůle tady je, to mohu konstatovat, a potom to musíme uvést v život, aby skutečně tady tyto látky byly redukovány a omezeny, co také vlastně platí i pro zemědělství. Nemůžeme dělat, jako by se nic nedělo v zemědělství. Tam také musí existovat uplatnitelná reálná řešení, která mohou být v konečné fázi prosazena. Takže zde bych mohl podpořit to, co řekl stínový zpravodaj Dorfman, nicméně doufám tedy, že se podaří dosáhnout dobrého eh, kompromisu tak, aby vlastně se na maximum snížila umrtí nebo těžké choroby způsobená špatným životním prostředím. Takže jde o to skutečně, aby zde vystupují také různá lobby, různé lobistické skupiny, takže je důležité, aby se ta slova proměnila v činy. Musíme opravdu zajistit, abychom měli dobré ovzduší v Evropě a to všude. A každé odvětví k tomuto musí přispět. Děkuji. Děkuji, pan Vitanan. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik... Děkuji, pane předsedo. Hovoř, já zde hovořím jakožto eh, zpravodaj ve, ve výboru pro zemědělství, ale také jakožto eh, zástupce producentů mléka, takže zde mohu říci pouze na zdraví. V zásadě já podporuji to, co řekl pan Grote. Samozřejmě, že veškeré odvětví musí přispět eh, k tomuto, včetně zemědělství. Zemědělství to ostatně částečně už udělalo. Je to také uvedeno ve zprávě z výboru pro zemědělství, že už byly udělány významné kroky ke snižování zejména emisí amoniaku. Evropská komise se musí postarat o to, aby byla rovná šance, aby vlastně všechny členské státy mohly vynaložit stejné investice s cílem snižování emisí amoniaku. To je také uvedeno ve zprávě Výboru pro zemědělství. Co se týká tématu metan, <clears throat> tak eh, metan je pravda, že metan snižuje ozonovou vrstvu, ale není tam jasně řečeno, jaké dopady to má na kvalitu ovzduší a to musíme vědět, to potřebujeme vědět. To znamená, jaké dopady má metan. To znamená jasné, konkrétní údaje. I vlastně ani v Věteborském protokolu není uvedeno nic konkrétního ohledně metanu, čili tyto údaje bychom potřebovali. Stále je zde konstatováno, že metan vlastně je, patří ke skleníkovým plynům, ke snižování ozonové vrstvy, Metan tedy byl redukován jakožto skleníkový plyn a teď to je vlastně uvedeno, že musí být odpovídajícím způsobem regulovat. To by mělo být ještě uvedeno také ve studii. Ano, i v oblasti metanu už byly učiněny důležité kroky, protože metan je pětkrát eh, výrazně značnější než emise CO2. Takže zemědělství samozřejmě zde musí hrát důležitou roli tady v tomto při snižování emisí skleníkových plynů. K tomu potřebujeme samozřejmě prostor a čas, abychom toto mohli prosadit. A máme na bereme v úvahu už to, co se už teď odehrálo v zemědělství v oblasti boje proti klimatickým změnám. Pokud bychom měli dvojí regulaci, tak vlastně ty důsledky by byly veliká. Ještě poslední bod. V některých zemích již bylo provedeno mnoho kroků v oblasti metanu. Na to mléko, které jsem zde pil, ostatně bylo zpracováno mnoho studií v Nizozemsku například a v jiných zemích, například ohledně krmiv nebo také v hnoji, eh, jakým způsobem omezovat, snižovat tedy obsah amoniaku. A zemědělci v podstatě nemají žádnou jinou možnost, než vlastně eh, chovat eh, tedy ty, ten dobytek v uzavřených stájích. A děkuji. Paní Schreier. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nevím, co říci, jsem trochu překvapená, protože úplně nechápu vystoupení Alde. Já jsem stínovou zpravodajkou pro zemědělství, respektive jsem byla v minulosti ve výboru pro zemědělství a pan Heitman, eh, toho jsem si teď vyslechla, já si myslím, že pokud jde o amoniak, rok 2000, musí být odstraněn do roku 2025. Já už jsem to kdysi vysvětlovala a teď tady eh, slyším eh, od dvou, ehm, od jedné velké strany dvě eh, různá vysvětlení což bude velice obtížné pro zpravodajku. Já k tomu chci říci, že plně podporuji to, co řekl Jan Hojtema a také někteří další, protože ono se snadno říká, metan musí být vyškrtnut, eh, ale pak tady máte chov dobytka a tito chovatelé musí nějakým způsobem toho eh, omezení eh, dosáhnout eh, a pokud máte 60, 40, 60 kusů hovězího dobytka, tak to pro vás bude nesmírně komplikované. Ale takhle bychom mohli začít hovořit o tom, že bychom měli přestat dovážet soju přes holandské přístavy, protože to má také své dopady. Zkrátka já doufám, že já mám pravdu a že za několik eh, let eh, si všichni řekneme ano, záměry jsme měli sice dobré, ale vylili jsme s vaničkou i dítě, takže myslím, že bychom se měli ještě předtím, než budeme hlasovat, velice dobře zamyslet na ta důsledky, které to bude mít. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nyní vystoupí jménem komise pan eh, Verheje. který se může vyjádřit eh, tímto pozměňovacím návrhům eh, ke zprávě paní zpravodajky. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Chci vám jménem komise poděkovat za odvedenou práci, za vaše úsilí na této velice důležité problematice, která má dopad na zdraví všech evropských občanů a to eh, velice hmatatelným způsobem. Protože nemáme mnoho času, ze stručním to navíc to není poprvé, kdy se společně setkáváme. Pokusím se využít eh, dnešek proto, abych se eh, vyjádřil tomu, co říkala paní zpravodajka, abych zareagoval na některé postřehy, které jste sformulovali. Takže za prvé, k tomu, co mm, považujete za eh, ta mm, obtížná rozhodnutí. Jednak eh, ohledně rtuti, tak zde souhlasíme, že rtuť je velice toxickou znečišťující látkou, která má zásadní dopad na lidské zdraví a také životní prostředí. A tady jste, mm, myslím, uvedli, odvedli velice dobrou práci. Nicméně v rámci Evropské unie emise rtuti Významné emise z rtuti pocházejí z velmi omezeného počtu zdrojů. Jsou to velké průmyslové podniky, eh, spalovny, kde existuje samozřejmě příslušná legislativa, směrnice pro emise z průmyslu, která platí. Je to tedy právní rámec, který my považujeme za dostatečný a myslíme si, že se díky němu daří snižovat emise rtutí. Jsme dříve řekli, že zatím nejsme přesvědčeni, že zařazení eh, rtuti do této směrnice o národních eh, emisních limitech by bylo teď vhodné. Pokud jde o metan, tak eh, jak tady zaznělo, opět je to prekurzor přízemního ozonu, což má dopad na lidské zdraví a je to také skleníkový plyn, to nespochybňujeme ale nesouhlasíme s argumenty ohledně dvojí regulace. To jsou skutečně dva různé legislativní návrhy platné pro různé oblasti. Nicméně, asi jste také slyšeli včera komisi při zasedání rady, bylo tam několik členských států, možná i většina, a argumentovali za vyškrtnutí eh, metanu a mm, komise se tehdy rady ptala, zda by nemohli zvážit alternativy a nejít přímo cestou úplného vyškrtnutí, protože to by bylo politování hodné, kdyby se úplně ocitl mimo tuto směrnici. Dále jsme uvedli, že snižování emisí metanu eh, nemůže proběhnout jenom v zemědělství. Asi se vzpomenete, že zatím nevoláme po plném využití eh, potenciálu k snižování ale jde nám zhruba o jednu třetinu, která by měla pocházet ze zemědělství. Zbytek eh, snižování eh, by měl být tedy v oblasti energetiky, eh, nakládání s odpady a tak dále. Takže nejedná se čistě o odvětví zemědělství. Pokud jde o amoniak, tak je to znečišťující látka, která vyvolává celou řadu negativních reakcí. Nicméně, co je velice důležité, pokud chceme snížit dopady eh, znečištěného ovzduší eh, na, na zdraví a tady souvisí eh, amoniak s pevnými částicemi. Víte, že na jaře proběhla řada epizod velice vysoké koncentrace amoniaku v Evropě, takže my jsme si vědomi těchto dopadů, těchto obav Jenom zdůrazním, že zatím není naším záměrem použít tento nástroj k tomu, abychom eh, zasadili nějakou nepatřičnou ránu malým eh, farmám nebo abychom donutili drobné zemědělce, aby zahnali z pastev hovězí dobytek eh, zpátky do ustájených prostor. Ale jsme si vědomi vašich obav, ale mohu vás ujistit, že Vidíme, že Evropský parlament je touto záležitostí znepokojen, takže budeme nadále na těchto věcech s vámi pracovat. Pokud jde o závaznost cílu do roku 2025, to už jsme také v minulosti řekli, že chápeme touhu parlamentu zakročit eh, co možná mm, nejdříve, ještě než se shodneme na nějaké nové mm, politice abychom se jaksi neprobrali za, za deset let, eh, kdy už by bylo příliš pozdě. Ale pokud by měly být cíle do roku 2025 závazné, tak by to možná bylo v rozporu s tím investičním cyklem, který je od 5 až do 15 let. Ovšem na druhou stranu chápeme eh, váš přístup a cíl, který sledujete svými pozměňovacími návrhy. Souvisí to také s přístupem k financování Pokud jde o míru ambicí, tak zde chci ocenit to, že vzniklo doplňující posouzení dopadu, protože to nám dává další užitečné informace a jsou to doplňující eh, informace, eh, asi chápete, že chceme postupovat eh, obezřetně, protože jsme uprostřed dvou skupin. Jedna tvrdí, že jsme příliš ambiciozní, druhá, že jsme ambiciozní nedostatečně. V minulosti eh, jsme na radě říkali, že pokud eh, někdo trochu ustoupí z té míry eh, emisí, tak ale celkově se míra ambicí zvýší, ale do, sníží se pouze u některých znečišťujících látek, tak eh, možná ten dopad nebude tak eh, významný. Ještě k Euro 6, eh, o tom jste se někteří z vás také zmiňovali, právě do zasedání, kde jsme na komisi udělali velice důležitý první krok. Vytvořili jsme ustanovení pro zaznamenávání skutečných emisí při jízdě Eh, chceme také dokončit druhý krok, což znamená, že se shodneme na maximální eh, toleranci v případě dýzlových motorů. motorů. To by mělo být dokončeno v druhé polovině letošního roku. A myslím, že to je v podstatě vše, co jsem chtěl v tuto chvíli říci. Ještě potvrdím, že jsme připraveni s vámi dále spolupracovat a nabídnout vám pomoc eh, či podporu v příštích týdnech a měsících. Děkuji. Děkuji. A nyní požádáme zpravodajku, aby ještě ukončila tuto diskuzi, pokud možno stručně. To bude velice rychlé, pane předsedo. Chtěla jsem jen zareagovat na několik věcí. Za prvé, hodnocení dopady ze strany parlamentu a proč máme takto vysokou úroveň ambicí, jako o tom hovoří některé politické skupiny, někteří kolegové. Rada bych uvedla, že se na to musíme podívat velice obezřetně, abych to rada řekla veřejně. My víme, že eh, ty opravy na základě bilaterální práce mezi členskými státy a komise Eh, vycházejí z určité základní linie z roku 2013. Evropský parlament provedl dodatečné hodnocení dopadu, ale nevyužíval tato data, využíval komunikaci eh, komise z roku 2014, kde jsou jiná čísla. Takže ano, je to indikativní, je to jasně řečeno, že se dostanou vyšší úrovně ambicí za jiné ceny. Já si nemyslím, že bychom to měli brát jako Bibli, jak to někteří lidé, jak se zdá, berou. Ale také bych ráda dodala, že dohoda, které bylo dosaženo na radě ohledně energetických úspor, například 27% roku 2030, tak to bylo indikativní, nebylo to závazné, ale to hodnocení dopadu z parlamentu Eh, se o tom zmiňuje, jako by to bylo závazné. Takže prosím vás, berte to hodnocení dopadu eh, obezřetně. Vidíme, jaké jsou ambice v návrhu komise. Já si myslím, že je to ambiciozní návrh a že můžeme s ním pracovat, můžeme jít dál. A E, zejména vzhledem na to, že jsme hodnotili e, dopad. Podíváme se tedy na jednotlivé přílohy a e, chtěla bych požádat poslance, aby jednali velice uvážlivě, protože by bylo dobré mít takový návrh, který nám bude umožňovat, abychom dosáhli průběžně k úpravám Ehm, cílů, protože, a to mě vede k druhé věci, o které jsem se chtěla zmínit, to bude poslední věc, ano, můžeme tu sedět a prohlásit, že se nemáme nechat bázat věcmi, které prohlásila rada. Ale rada bych dodala, že jako zpravodajka bych chtěla dosáhnout v následujících 6 až 12 měsících toho, že budeme mít takovou zprávu, eh, která bude moci střednědobě zajistit, že se bude zlepšovat kvalita ovzduší. A pokud půjdeme příliš daleko, víme, že už to bylo na stole, že to bylo staženo, takže prosím, nedostaňme se znovu do této situace, že za to budeme zodpovědní. Eh, buďme obezřetní ohledně toho, čeho můžeme dosáhnout a eh, je lepší eh, nepřenat to s ambicemi, protože jak jsme se všichni shodli, že jsem tady nebyla příliš ambiciozní, ale já si myslím, že musíme být opatrní a jednat promyšleně, eh, jak o tom hovořila kolegyně. Budeme tedy nadále mezi synovými zpravodaji o tom diskutovat a budeme se snažit přijít eh, s návrhem, který eh, budeme moci postoupit dál. Děkuji. A můžeme přijít k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je Evropská strategie pro jaderskou a jonskou oblast. A k tomuto bodu předám i hned slovo zpravodaji, aby nám předložil své stanovisko, následně stínovým zpravodajům, aby mohli komentovat. Pane Afronte, máte slovo. Děkuji, to bude velice stručné, vím, že máme spoždění. Tato evropská strategie pro eh, jaderskou a jonskou oblast Eh, žádat spolupráci čtyři evropské a čtyři neevropské země a bude mít dopad na velice rozsáhlou oblast, eh, zejména 70 milionů eh, osob, které žijí v, této, v těchto dvou oblastech. Cíly této strategie je v podstatě podporovat sociálně-ekonomickou udržitelnou prosperitu těchto oblastí, zaměřit se na růst, na e, pracovní místa a také přispět samozřejmě k integraci do Evropské unie u těch zemí, které jsou kandidátskými zeměmi na západním Balkáně. Máme tu čtyři pilíře. E, modrý růst, propojení regionu, e, environmentální kvalitu a udržitelná turistika. Eh, samozřejmě, že jsme se museli omezit v našem stanovisku na určitý počet slov. A to, to je jen 1500 slov, takže to je velice restriktivní eh, limit. Já jsem ale optimistický v tom smyslu, že kompromisy se nám podaří prohloubit a zkomplexnit text. A v podstatě jsme se drželi několika linií. Ve stručnosti jedná se o podporu ekonomického sociálního eh, rozvoje těchto oblastí a aby toho bylo dosaženo při e, udržení ochrany životního prostředí. E, hlavním e, cílem je, aby ty členské státy a další státy, které se toto účastní, musí respektovat standardy a cíle, které již byly stanoveny a také doporučujeme začlenění místních orgánů do těchto projektů, protože hrají zásadní úlohu eh, pro, pro, eh, pro úspěch celého tohoto plánu. Už tu můžeme pozitivně zhodnotit dva výsledky takovýchto projektů. Balská oblast a Dunajská oblast takto již jednali a Eh, třeba, že tu nemám ještě přesná čísla, tak víme, že ekonomická eh, čísla budou značně omezená v tomto našem novém případě, pokud tedy je porovnáme s čísly ekonomickými z těch předchozích dvou eh, oblastí. Potom se podívám na pozměňovací návrhy, protože když je budeme moci dále rozpracovat, tak to bude velice užitečné. A toto téma tedy prochází téměř všemi výbory, to bych chtěl připomenout ale my se zaměřujeme konkrétně na respektování eh, pravidel souvisí s životním prostředí. Děkuji. A nyní eh, budeme eh, provádět to běžné kolečko. Paní Šujice má slova jako první. Nejprve se želim zahvaliti gospodina Fronte. Děkuji. Já chci poděkovat panu Afronte za zpracování tohoto stanoviska. Dále eh, z hlediska životního prostředí a s přihlédnutím k ekonomickým eh, aspektům mm, hodnotím tedy toto eh, stanovisko. Já jsem totiž zpravodajkou v rámci výboru AFET a působím tedy zde ve výboru ENVY a proto se vyjádřím asi spíše na zasedání výboru AFET. Jak víte, jak už řekl pan Afronte, je třeba se soustředit eh, na tento text eh, a proto plánuji předložit několik pozměňovacích návrhů, abych, probě, abych provedla ve zprávě jisté úpravy. Myslím si, že je důležité ovlivnit jiné země, nečlenské země, aby respektovali naše standardy. A to je zejména důležité v jaderském regionu, protože tam jsou eh, země, které nejsou členskými státy Evropské unie, jsou to zatím pouze kandidátské země. Ale je potřeba zajistit, eh, aby postupovali v souladu s evropskou legislativou. Takže tato strategie by měla umožnit držet se pravidel Evropské unie. Teď eh, hovořím především o nakládání s odpady a s tedy o příslušné směrnici o odpadech. Jak už jsem říkala, předložím v této souvislosti pozměňovací návrhy. K bodu číslu, bodu číslu 6, eh, tam se hovoří o vodě, o odpadních vodách, o odpadech a to je pro mě důležitá věc. Pokud jde o námořní dopravu, to je další důležité téma. A další mou eh, prioritou je Zařadit sem i problematiku eh, výletních eh, lodí, což je zejména problém jaderského regionu. Pokud jde o program Natura 2000, tak bych zde ještě doplnila program LIFE. Myslím si, že je potřeba ho doplnit do odstavce číslo 4. A ke zbytku mých návrhů, to jsou spíše drobnosti a nemá smysl, abych je v tuto chvíli zde zmiňovala. Z hlediska ochrany životního prostředí si myslím, že musíme udělat maximum pro to, abychom zajistili, že i země, které zatím nejsou členskými státy Evropské unie, a mám tady na mysli region, kde žije 17 milionů obyvatel, aby i tyto státy eh, respektovaly evropská pravidla, která stejně budou muset začít dodržovat, jakmile do Evropské unie vstoupí. Děkuji za pozornost a do zítra předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní pan Pauluči. Eh, Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se slovy zpravodaje. Makroregiony znamenají velkou inovaci. Je to cesta, kterou máme postupovat dál, abychom umožňovali integraci a e, harmonizaci politik, e, pomáhat těm oblastem, které mají podobné problémy s rozvojem. E, ten jaderský makroregion znamená moře mezi jaderským a balkánským břehem. Je to propojení mezi severem, jihem a západem a východem. My se předložili řadu pozměňovacích návrhů, které se soustředují eh, na následující aspekty. Za prvé, eh, snižovat eh, emise CO2, prachové částečky a podobně, zlepšit definice, dokončit železniční sítě na italské Eh, straně od Raveny až po Brindisi a také na balkánské straně propojit pro, mm, dosáhnout propojení mezi východem a západem. Zaměřit se na znečištění na moři, eh, podporovat projekty, eh, které budou umožňovat mobilitu s nízkým dopadem na životní prostředí. A potom další téma, to jsou klimatické změny a divok, a, a následně divoké e, působení nebo stavby na pláži, které způsobují erozi. další, za čtvrté, to je ochrana biodiverzity. Do roku 2020 e, se má větší část e, námořní plochy stát chráněnou oblastí. Je zapotřebí posílit politiku na budování parků. Pátý pozměňovací návrh se týká potřeby napomáhat projektům, které budou experimentovat eh, v rámci měst. Například eh, se chceme zaměřovat na eh, restrukturalizaci městských center. Děkuji. Pan Duncan. Děkuji pane předsedo. Toto je významný přístup a myslím, že bychom měli eh, poděkovat eh, zpravodaj za jeho práci. Já reprezentuji Skotsko, které samo o sobě eh, má tedy také pobřeží, které pak hraničí s nečlenským státem. A měly by tu být použity dobré praxe a měli bychom samozřejmě to, jaké jsou také možné výzvy v tomto smyslu budu předkládat pozměňovací návrhy. Co se týče e, postupu z dola nahoru, e, na ten se taky se měřit ohledně například e, rybolobu a je zapotřebí, aby zde byly zašleněny do této činnosti nejen vnitrostátní vlády, nebo tedy celostátní vlády, ale také regionální orgány, Eh, aby byla podporována správná zpráva a řízení a sdílení osvědčených, osvědčených praxí. Mám určité obavy ohledně extrakce nebo tady těžby eh, eh, ropy a plynu. S tím má určité zkušenosti Skotsko a je zapotřebí, abychom postupovali eh, rozumně s ohledem na životní prostředí a na eh, také eh, ekonomické, ekonomickou situaci o něch regionu a členských států. A tím prozatím skončím. Děkuji. Děkuji. Paní Meissner. <laughs> Děkuji. Děkuji také mar zpravodaji panu Afrontovi. Je to skutečně, mm, víme, že je to přímořská oblast, takže je důležité, abychom eh, zapojili, zaintegrovali a zohlednili ty politiky v oblast, přímořských oblastech, o kterých bylo rozhodnuto na úrovni Evropské unie. Ví, musím, vidíme, co se také děje v oblasti Baltského moře, Severního moře. Je mnoho strategií, které již byly vyvinuty a je také rozhodující, aby se dobře prosazovaly. Už sedm let máme integrovanou mužskou politiku, kde je také velký potenciál pro rozvoj v námořní oblasti a v budoucnosti samozřejmě se musí toto všechno rozvíjet udržitelně, takže to si myslím, že je dobré. Bod jedna ten mohu plně podpořit, bod dva také. Vlastně samozřejmě ovlivňujeme naši společnou rybolovnou politikou e, okolní země, to je na, bezpochybné, takže musíme uzavírat další partnerství a dohody, které ostatně už máme v rámci rybolovu a pro, musíme zachovat také e, ty rybolovné zdroje, takže toto jsou věci, které se musí všeobecně dodržovat. Třetí, modrý rozvoj. Ono to není tak mnoho známe, obecně známe, ale také to má obrovský potenciál v námořní oblasti. Ještě bych něco doplnila k tomu. Uh, a to o, o tom turist, lodním turistika, o tom se už hovořilo, také pobřežní cestovní ruch, ten hraje právě v tomto regionu Jaderského a Jonského moře velký význam pro hospodářství. Problém mám se změním bodu 6 a 7. Bod 6 samozřejmě je důležité, že musíme eh, další doplňkové offshoreové eh, zdroje energie, jako eh, větrná energie, sluneční a tak dále, ale v souvislosti s energetickou unijí stále se hovoří o nezávislosti naší, na ostatních regionech, kterou musíme posílit, takže zde se musíme zaměřit více na náš region a podporovat tady toto, ale zejména bych se chtěla zdůraznit obnovitelné zdroje energie, zejména offshoreovou větrnou energii. To si myslím, že toto bychom měli doplnit, protože toto je důležitá věc oblast z hlediska životního prostředí. A bod 7 co to jsou ty nebezpečné eh, hospodářské aktivity. Já samozřejmě si dokážu představit, co je tím myšleno, ale možná, eh, které tedy aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí, které nejsou, ale ty nebezpečné. Nevím, toto možná není úplně nejrozumnější formulace, takže předložím pozměňovací návrh, ale jinak si myslím, že Eh, co se týká směru, tedy pro tu námořní eh, přímořskou politiku a životní prostředí, tak je to dobrý text. Děkuji, paní Forenca. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Především bych ráda řekla, že ten návrh zpravodaje mi připadá velice pozitivní. A já, a tedy my máme v úmyslu pracovat na pozměňovacích návrzích tak, abychom dozačlenili některé aspekty, o kterých konec konců se zmiňoval i sám zpravodaj. Takže zdůrazňuji, že zásadní je to, aby se výbor vyslovil ohledně ochraně životního prostředí, a pobřežních a námořních ekosystémů, které jsou nyní hodně spochybněny na základně eh, špatných liberalistických eh, politik. A eh, nyní bych se ráda zmínila o pár tématech. Za prvé, konkrétně se jedná o problém, který se týká mého regionu neboli Apulie. A tam se jedná o několik míst, o kterých se vyslovil parlament v rámci jednoho usnesení. Předložíme pozměňovací návrh, abychom zdůraznili, že podle nás i u Axrely potřebujeme rozhodnutí, které bude respektovat biodiverzitu a myslíme, eh, že použití pesticidů to neumožňuje. A pak to druhé, a o tom také hovořila kolegyně před chvílí, tam se jedná o drastické posílení toho, co už ve zprávě je. Ale je zapotřebí mm, potvrdit, že se nebude, eh, nebudou provádět vrty ani eh, na pobřeží, ani eh, v moři, a to i s na emise CO2 došlo k manifestaci, které se účastnilo 60 tisíc lidí v Abrucách a tam bylo řečeno, že si nepřejí, aby se v celé jaderské oblasti a v Abrucách konkrétně e, těžila e, ropa, takže jsme zásadně proti vrtům. A také se chceme vyslovit o stavbě eh, zařízení offshore. Například je to oblast Brindisi nebo Terstu nebo Taranta, což jsou oblasti, které by měly být zahrnuty do eh, bonifikačních eh, plánů neboli měli, měla by se tam provádět rekultivace a ne naopak tam stavět nějaká nová eh, těžební zařízení nebo průmyslová zařízení. Pak je tu specifičnost jonské oblasti, která je kulturní, která je krajinářská. Je zapotřebí o tom všem diskutovat eh, a musíme chápat makroregiony takto v celostním pohledu, nejen jako zdroj e, surovin. Děkuji. Děkuji. Pan Šlek. Škrlec. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. So I will continue in Croatian. Uh, eh, probi... Děkuji, pane předsedo. Mm, ne. Děkuji panu Afrontemu za vynikající stanovisko. Je opravdu výborné, zvláště vzhledem k tomu omezenému prostoru. Pan zpravodaj velice dobře nastínil obsah strategie pro tyto regiony. A já teď zmíním některé eh, body, které chci předložit v rámci pozměňovacích návrhů. Doufám, že je podpoříte. Jeden z nich se týká životního prostředí. V oblasti, o které hovoří pan Afronte v odstavci 6 E, což je průzkum a těžba ropy a zemního plynu, tak tady je povinností členských států Evropské unie zpracovat si námořní strategii, která definuje to, jakým způsobem se e, spravuje pobřežní oblast a také oblast přilehlého moře. Také je potřeba zajistit implementaci nové směrnice o ochraně při eh, provozu offshoreových těžebních zařízeních. K tomu prozatím nedošlo. v žádné zemi jonského a jaderského regionu. Nicméně všechny země musí udělat maximum pro to, aby zajistili že eh, vyřeší případné nehody, které eh, souvisejí s těžbou ropy a zemního plynu nebo případně které souvisejí s námořní dopravou v oblasti. Pokud jde o země, které jsou napojeny na tuto strategii, ale zatím se nejedná o členské státy Evropské unie, mm, velice často eh, působí znečištění eh, své části Jaderského moře, což přináší obrovské náklady pro eh, místní komunity a působí to také úbytek biologické rozmanitosti v Jaderském moři. Co se týče dopravních aspektů, tak se domnívám, že bychom měli převzít eh, dobré postupy, které se osvědčily v Baltském moři. To znamená snižovat emise, které pocházejí z námořní dopravy. O tom jsme hlasovali na plenárním zasedání v Dubnu. Tímto způsobem by region Jaderského a Jonského moře nastavil dobrý příklad pro to, jak mezinárodní, regionální i místní doprava může být zlepšena díky novým technologiím. Věřím, že tak by se nám podařilo eh, snížit také eh, emise do ovzduší. Dále chci říci, že 40 ryb které se skonzumují v Evropské unii, pocházejí z dovozu, přitom máme potenciál k produkci zdravých potravin v rámci Unie. Takže si myslím, že bychom měli zajistit produkci zdravých potravin v rámci EU tím, že budeme podporovat obnovitelné zdroje energie a že omezíme spalování eh, uhlí a uhelné elektrárny, které jsou znečišťující. Pan předseda, za okamžik budeme muset pokračovat bez tlumočníků. Teď ještě předám slovo panu Garias Glusovi z Evropské komise, aby se vyjádřil ke stanovisku pana Afronteho. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za konstruktivní vyjádření a návrhy. Evropská komise se vším plně souhlasí, spíše bych jenom dvě věci eh, dojasnila. Jedna se týká toho, že chceme eh, motivovat nečlenské státy EU, aby respektovali evropskou legislativu. Zde musím říci, že samozřejmě to činíme případě kandidátských zemí motivujeme je k tomu, aby slaďovali svou politiku s evropským AKI, vzhledem k tomu, že usilují o přistoupení k EU. Uh, Non-EU member states have also ratified certain international legislation, such as the ACA protocol under the ESPO Convention, uh, which is basically uh, vše tedy v souladu s evropskou uh, legislativou. uh, more or less same um, legislation. And then the second point is, of course, related to the um, uh, exploration and uh, exploitation of oil. Tlumočníci se omlouvají, ale z časových důvodů již bude tlumočení ukončeno. Concerns and acknowledges uh, fully the possible threats to the highly vulnerable Adriatic Sea. Uh, but it's important to note that these activities fall outside of the scope of this strategy